Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, všechny vás tady srdečně vítám na schůzi výboru pro zemědělství dnes odpoledne a potom ještě dvě schůze zítra, dopoledne a odpoledne. Navrhuji, abychom se hned pustili do pořadu jednání, schválení pořadu jednání, jestli nikdo nemá nic proti, tak eh, je pořad jednání schválen. A teď tedy hned pořad jednání dvě, eh, sdělení předsedy. Jako vždycky vás chci informovat, že naše eh, zasedání se vysílá po internetu. A že eh, tlumočení je zajištěno v 16 úředních jazycích Evropské unie. Teď tedy eh, moje sdělení v rámci bodu 2. Asi jste se dozvěděli, že eh, existuje nový návrh, který se týká čtvrtečního summitu eh, na téma víceletého finančního rámce a jistě eh, jste také zaslechli, že na roz... v porovnání s finským návrhem z konce Eh, loňského roku eh, má být rozpočet na zemědělství eh, zkráceno 5 miliard, což znamená vlastně v porovnání s lety 2014 až 2020, když odečteme tedy Velkou Británii, což je také správné takto počítat, tedy máme mínus více než 53 miliard a asi mluvím jménem mnohých, že pro nás tento návrh není přijatelný a že tento návrh je třeba výrazně zlepšit. Zemědělský rozpočet e, není něco, na čem se budou e, lámat veškeré, e, veškerá přání a představy, ale členské státy budou muset tedy přidat nějaké finance Eh, aby nevznikla konkurence mezi takzvanými staršími politikami a mezi těmi takzvanými moderními politikami. To si myslím, že by vedlo k velkému rozštěpení v Evropské unii a proto a podle názoru mého, jistě i podle názoru mnoha z vás, tento návrh skutečně není přijatelný. To je eh, ode mě vše, co se týče sdělení předsedy. A navrhuji tedy, abychom hned přešli eh, k bodu na pořadu jednání číslo 3. A tady se dostáváme k prezentaci eh, dvou vědeckých odborníků, které se týkají zdraví a dobrých životních podmínek. Eh, králíků, které zadal parlament eh, EFSA. Eh, je to takový precedentní případ. Prozatím jsme se jako parlament neobraceli přímo na organizaci EFSA, takže jde o odborný posudek, tedy k dobrým podmínkám zvířat, králíků v hospodářství. A potom eh, jde také o vědecký názor, který se týká eh, porážek a eh, omračování králíků. Takže to jsou dva cené expertní posudky, které nám EFSA dává k dispozici a já bez dalšího tedy dám slovo panu Krycovi, který nám představí obě dvě studie a pak samozřejmě budete mít příležitost také položit eh, otázky. To jeho představení eh, bude trvat asi 15 minut. Máte slovo. Děkuji. Děkuji a děkuji mnohokrát výboru. Jak říkal pan předseda, je dosti nezvyklé, že parlament se přímo obrací na EFSU, ale my to velice vítáme o to více to vítáme. Všichni pracovníci a odborníci, kteří na tomto stanovisku pracovali, byli velice rádi, že budou moci poskytnout snad užitečné informace Evropskému parlamentu. Chtěl jsem poukázat na to, že na tom pracovala opravdu řada lidí. Ty, které máte zde napsány, to je jenom špička ledovce, stál zatím také vědecký panel pro zdraví a dobré podmínky zvířat, eh, probíhalo slyšení, na kterém vystoupili odborníci a podobně. Jenom velice krátký úvod, pokud to bude příliš rychle, tak se dopředu omlouvám, ale chtěl jsem nechat dost času na diskusi. Kromě toho také nechci říkat věci, které jsou vám již známe, takže jenom velice rychlý přehled a potom se podíváme na hlavní zjištění z tohoto vědeckého stanoviska. A nakonec bude prostor pro diskusy. Takže bez dalších průtahů, velice krátce úvodem říkám, že podle posledních čísel se v Evropské unii chová 180 milionů králíků v Evropské unii, abychom tedy věděli, o jakou populaci se jedná. A když se podíváme na to, jak se chovají, tak vidíme, že zhruba dvě třetiny se chovají běžným konvenčním zemědělským způsobem, 600, 800 až 100 samic, eh, až 1000 samic. Kromě toho bychom také měli říci, že hlavní producenti jsou ze tří zemí. Španělsko, Francie a Itálie. Tam je tedy veliká koncentrace produkce králičího masa. Pak máme deset dalších zemí s menší produkcí. A máme deset zemí kde žádná takováto produkce není. Nizozemsko, Belgie, Maďarsko a ostatní, to je ta skupina zemí na druhé vrstvě po těch velkých producentech. Dostali jsme mandat, mandát kvůli tomu, že lidé se obávali toho, že těm králíkům se daří opravdu velice špatně, že tam je velká nemocnost, nemocnost a že před porážkou nejsou řádně omračováni. První stanovisko se zabývá především životními podmínkami, druhé stanovisko se zabývá především omračováním a porážkou králíků na maso. Nemáme žádnou legislativu, která by byla omezena vyloženě na králíky a jejich životní podmínky v Evropské unii, nicméně máme celkovou zastřešující legislativu. Tato legislativa, jak opakuji, není omezena na jednotlivé druhy. Dostali jsme dvě žádosti. První se týkala zdraví a životních podmínek králíků chovaných v různých systémech, včetně těch ekologických. A jak uvidíte později, ty se poměrně těžce definují. Pak jsme měli označova- tedy omračování a porážku králíků pro lidskou spotřebu, a tady jsme se trochu přilepili na jiné vědecké stanovisko, které dnes nebudeme projednávat, ale možná ho uvidíte na našich internetových stránkách. Takže vězte, že jsme se také zabývali metodou eh, porážky králíku, například kvůli nucenému výseku. To bylo pro Evropskou komisi, na poptávku Evropské komise. Vy v červenci roku 2018 jste vydali tuto žádost a na začátku tohoto roku jsme my vydali stanovisko. Veškeré tyto informace jsou plně transparentně k dispozici, každý si to může přečíst, když bude chtít. Za prvé, bylo potřeba definovat kategorii zvířat, kterými se zabýváme. Kategorii králíků je několik. Tady máme eh, třeba samice, králíčata Potom máme také třeba eh, samce, chovné samce, eh, máme králíky chované na chov a na maso. Prostě máme několik kategorií. Tady jsme stanovili tři kategorie, které jsou z počtu zvířat nejpočetnější, takže nej, nejvíce reprezentativní pro účely této studie. Teď, co se týče různých eh, způsobů ustájení těchto zvířat tak jsme považovali za důležité to rozdělit na konvenční produkci a úzkoprofilovou produkci. Ta se neobjevuje tak často z podstaty věci. A v úvodu jsme říkali, že 66%, takže nějakých 120 milionů, se chová běžným konvenčním zemědělským systémem. Tady jsme se chtěli soustředit na tři kategorie, tedy běžné, králíkárny, běžné klece, eh, obohacené klece a vyvýšené ohrady. K těm se ještě zpátky dostaneme, protože o nich budeme hovořit v rámci pohody zvířat. A v rámci té méně běžné produkce jsme hovořili o ekologickém zemědělství, částečném volném chovu a uh, ohradách na zemi. Tady máme běžné klece, velmi často v jedné máme dva králíky. Je to trošku větší než A4. Tolik které mají prostoru. A e, jsou spletiva, to byste tady měli vidět, je tam kremítko a pítko. To je tedy běžná konvenční malá králíkárna. Potom máme takzvané obohacené klece, ty vidíte tady a opět jsou spletiva, ale kromě toho tam jsou takové plastové přihrádky a navýšená uh, polička. A zase tam mají pítka a krmítka, jsou také ty klece trochu delší a vidíte, že tam také mají místo na hnízdo. Potom tady máme vyvýšené ohrádky a ty se liší hlavně tím, že jsou otevřené z hora. A také, že, pře, že ty um, stěny mezi nimi se dají otevřít, tak, aby králíci mohli trávit více času ve větších skupinách. To jsou tedy ty tři konvenční způsoby, které se používají. Tady máme příklad ohrad na zemi. Toto se konkrétně používá třeba ve Švýcarsku. Používá to víceméně 50 farem. Každá chová zhruba 60 králíků. Chci jenom připomenout, že na konvenčních produkčních farmách máme zhruba 800 až 1000 samiček. Jenom abyste měli představu. Kromě toho také vidíte, že tady můžeme mít eh, hnízící oblast, zase tam máme patro a kromě toho tam mají skrýš. Tak, aby se mohli chovat tak jako normálně. Když se třeba bojí, tak aby se mohli někam zalézt. A u tohoto systému ustájení nejsou stanovené žádné normy, nicméně u těch jednotlivých farem jsou víceméně podobné. Teď máme systémy eh, chovu částečně venku, částečně uvnitř, což znamená, že ta kralikárna má většinou nějaký výběh, ale ten výběh nutně neznamená pastvinu. Ta dvířka se dají zavřít, ale pokud jsou otevřená, tak si můžou do výběhu. Tady máme francouzskou nálepku, která eh, se jmenuje růž, červená, ale eh, zase farem, který používá tento systém ustájení asi 12, takže je opravdu málo. A v neposlední řadě tady máme systém ekologického zemědělství, kde máme výběhy, které jsou oplocené, takové oplocené klece, které se dají přenášet a pak tam máme hnízdiště, kde se zase dá vršek dát eh, pryč, aby ty králice si mohly do toho hnízda naskákat. Tady máme zhruba 50 farem po 50 samicích. Tohle nebudeme celé číst na hlas, jenom vám chci říct, že jsme se dívali na dopady na zdraví a dívali jsme se na ně jednak z pohledu chování a druhak z pohledu zdraví. Tak u těch behaviorálních například, do jaké míry je omezen pohyb? Jestli mají šanci skočit tak, jako by skočili v přírodě daleko. Jestli si třeba můžou skočit třikrát nebo dvakrát. Pokud je to méně než třikrát, tak je to omezený pohyb jestli mají třeba dermatitidu, to už jsme u těch zdravotních důsledků. Dovedete si představit, že pokud dojde k infekci se zadníma nohama, tak se na ně sednou. Většinou to jsou tedy ty zadní nohy právě protože sedí na zadních běhácích. A pokud dojde k dermatitidě, tak potom to je velký problém. A má to také dopady na pohodu zvířat. Tady máte pár obrázků, vidíte omezení pohybu, potom je tedy jasné, že se okusují, Dá se to vyřešit tak, že jim tam prostě dáte klacek. Co se týče sociálního chování, tak oni vlastně eh, se většinou schovávají tak, že jsou natlačeni jeden na druhého. V podstatě půl dne jsou v kontaktu s jiným zvířetem. Není na tom nic nenormálního, ale jenom proto, že jsou takto schýlení dohromady, to ještě neznamená, že se nepotřebují pohybovat. Potřebují. Pak tady máme abnormální chování, jako třeba vidíte tady, že prostě okusují to pletivo. Co se týče dopadu na zdraví, tak tady vidíme léze na kůži, hraniční der, eh, dermatitida na nohou, A tady vidíme třeba důsledky nedostatečné výživy, zvláště pak v období přezosti či růstu králičat. V usnesení Evropského parlamentu a také ve zprávě Evropské komise z roku 2018 se uvádělo, že nemáme k dispozici příliš údajů. Teď jich naštěstí máme více než před 15 lety, kdy jsme naposledy v roce 2005 přijali stanovisko ke králíkům, nicméně stále trpíme nedostatkem údajů. Následně jsme se snažili získat znalosti od odborníků. Komunikovali jsme s nimi, poslali jsme dotazníky, dostali jsme 88 odpovědí, pak jsme udělali semináře a slyšení s osmi odborníky a snažili jsme se dopady na zdraví a pohodu zvířat klasifikovat a to podle různých systémů ustájení králíků. Podívejme se na hlavní výsledky. Máme tady šest systémů ustájení a čím vyšší sloupeček, tak tím větší negativní dopad na dobré podmínky zvířat. Čili vysoký sloupeček, špatné, špatná pohra zvířat. Asi vás nepřekvapí, že u konvenčních klecí Máme vyšší sloupec, to znamená horší životní podmínky. Co se týče ostatních způsobů ustájení, tak tam jsme nenašli žádné statisticky významné rozdíly. Pak jsme se podívali na blahobyt dorůstajících králíků. Tady zase nejhůře dopadly konvenční malé klece. Ale v tomto případě eh, ty vyvýšené ohrádky měly podstatně lepší výsledky. To jsou tedy ty, které nemají strop. A navíc můžeme ty um, příčky mezi nimi odstranit. Pak jsme se dívali na mláďata. Tady ve venkovních systémech na tom byli hůř a lépe na tom byli v těch eh, vyvýšených kocích nebo ohrádkách. Tady jde o to, že králičata musí být chráněna, stresují je výkyvy teploty a ty se dají hůře kontrolovat eh, při venkovním chovu. Podívejme se na hlavní výsledky. Měli jsme se také konkrétně zabývat ekologickou produkcí. Dospěli jsme k závěru, že je velice těžké to formulovat obecně, protože ekologické systémy jsou velmi rozmanité. Nicméně dohodli jsme se na tom, že životní podmínky jsou poměrně dobré, byť jsme chtěli určité věci doporučit. Měli bychom snížit například eh, fluktuaci teplot, zajistit lepší hodnot, eh, čistotu a minimalizovat strach před dravci, což je tedy problém u volného výběhu. Uvědomuji si, že nemám příliš času, tak jenom velice rychle na k druhému stanovisku k omračování a porážce. Tady jsme se dívali na omračování ve smyslu, do jaké míry je to zvíře přivědomí, ale také jsme se dívali na určitá nebezpečí a případná nápravná opatření. V případě uh, jejich přepravy, omračování, porážky a vykrvení. Takže když přijdu, tak to vypadá asi takto. Je to naloženo klecemi jedna na druhou, otevírá se to na bok, otevírá se to z vrchu a pak je dávají do jiného prostoru předtím, než jsou poráženi. Tady máme ilustrativní obrázek procesu eh, porážky, ještě předtím, než se začínají stahovat z kůže. A před porážkou a po omráčení je zhruba 5 až 10 vteřin které proběhnou. To by pochopitelně mělo být krátké období. Tak teď, co se týče omračování, tak ty dvě hlavní jsou buď to elektricky, anebo mechanicky. A to buď s, se znehybněním zvířete, to vidíte tady. Doporučení spočívá v tom, že se dá definovat řada indikátorů, například autonomní reflexy, autonomní eh, třes. Podle nich se dá poznat, jestli je zvíře řádně omráčené nebo ne. Stejně důležité je, že pokud tam existuje podezření, že je zvíře při vědomí, tak je potřeba zasáhnout a zajistit, že bude eh, zvíře omráčeno, než bude poráženo. Minutu jsem přetáhl, ale v každém případě vám děkuji za pozornost a doufám, že bude prostor na diskusi. Děkuji za představení obou studií. Několik eh, kolegů se již přihlásilo s otázkami. Každý bude mít minutu a půl. Nejprve paní kolegyně Aguilar. Muchas gracias. Gracias. Eh, děkuji vám, děkuji EFSE za tuto prezentaci. Já eh, rozhodně věřím ve stanoviska této eh, organizace, této agentury, ve všech aspektech, které se týkají pohody zvířat a dalších aspektů. Jak nám řekl eh, tady pan eh, přednášející, eh, právě má země se hodně věnuje chovu králíků a tudíž musíme mít na paměti také pohodu těchto zvířat. Jsou tady aspekty, které je možné zlepšit. A chtěla bych říci, že ve Španělsku probíhá celá řada úsilí, které jsou přímo revoluční. Týká se to například používání antibiotik a také dalších aspektů pohody zvířat. Ano, eh, velké úsilí se vyvíjí proto, aby se zlepšila pohoda zvířat a aby se přitom zachovala rentabilita eh, chovů. Myslím, že by bylo vhodné podívat se, co dělají eh, naši sousedé, například Maroko, kde, jak víte, oni vlastně používají ty klece, které my v Evropě už nechceme použít. A Eh, opravdu jsou to trošku jiné podmínky chovu, které vidíme například v této zemi. Děkuji. Vielen Dank, Frau. Děkuji, paní kolegyně Špurek. Uh, thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie je druhý největší producent králičího masa po Číně. Člen, jak jste řekl, 180 eh, milionů králíků se vyrobí za rok. Eh, EFSA identifikovala znehybňování jako jeden z hlavních problémů dobrých životních podmínek eh, králíků. Králíci jsou nuceni přebývat na velice malém eh, prostoru, ne větším než A4. Z některých významů, výzkumu vyplývá, že zákaz těchto klecí nestačí. Je potřeba se také vzdát Eh, obohacených klecí, které také králíky omezují v pohybu. Je nejvyšší čas eh, přijít s účinným eh, nařízením, které by maximálně snížilo utrpení králíku. Chci se zeptat, je možné považovat obohacené klece jako také neuspokojující, podobně jako jsou konvenční klece, podle vašeho názoru? Děkuji. Vielen Dank. Děkuji, eh, paní kolegyně Hazenkamp. Děkuji a děkujeme také EFSE za prezentaci. Byla jsem šokovaná, když jsem si přečetla zprávu o životních podmínkách králíku a pořád mě leží jejich hrozná situace na srdci, zvláště po vaší prezentaci. Já mám pár otázek. Můžete mě potvrdit, že zdraví a životní podmínky jsou zásadně negativní a že 10% zvířat pojde že dochází k zánětům končetin a častým zraněním, že se tam objevuje abnormální chování? Můžete potvrdit, že zabíjejí eh, nemocné králíky tím, že je buď to ušlapou, useknou jim hlavu, anebo jim rozmlátí hlavu eh, nárazem o zeď. Můžete potvrdit, že i na jatkách, která se soustředují na králíky není zaručena, nejsou zaručeny dobré podmínky? Žádala jsem pana komisaře Vojčechovského o odpověď před pár týdny, ale zatím nereagoval. Ráda bych ovšem věděla, jak se k tomuto staví i Evropská komise. Zajímalo by mě, jestli Evropská komise je ochotna konat, což jsme konec konců my ve svém usnesení chtěli. Stavající situace je nepřijatelná. Souhlasíte s tím, že je na čase na to, abychom v tuto chvíli ukončili eh, věk klecí a zachránili tato zvířata? Paní Vínem, prosím. Já, Filda. Děkuji EFSE za tuto prezentaci. Já jsem v šoku, zvlášť co se týče metod přepravy. Moje první otázka se tedy týká uh, existence pravidel pro přepravu králíků, když zcela evidentně, jak si jsou přepravováni takto, tak to přece nemůže být v souladu s předpisy. A, a dále, já jsem tady četla ty studie, největší problém skutečně je e, volnost pohybu králíků. E, následkem bychom tedy měli zakázat všechny, e, všechny Eh, klece, to odpovídá občanské iniciativě Ukončete věk klecí. Je komise po těchto studiích konečně eh, ochotná zakázat eh, omezování pohybu králíků? Děkuji. Ale zde vepředu sedí zástupci EFSI a ne Evropské komise. Paní kolegyně Guerrero. Dobrý den, prezident. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Ano, připadá mně zcela jasné, že pohoda zvířat není zajištěna eh, při intenzivním chovu zvířat a podle toho, co tady zaznělo, to je zcela podle mého názoru jasné. Chtěl bych vědět, jakým způsobem EFSA vyhodnocuje údaje, zda jsou tady nedostatečné údaje, eh, je to výsledek pozorování eh, v různých chovech nebo Eh, je tady nedostatek údajů, protože nebyl přístup k těm údajům, eh, byl stížený přístup k těmto údajům. Prostě chtěl bych vědět, jaký je důvod toho nedostatku eh, údajů. Také bych chtěl vědět, jakým směrem je možné se orientovat, abychom měli systém, který by nebyl tak brutální. Ukazují to i obrázky, je to opravdu brutální. A mm, chtěl bych říci, že u nás v Portugalsku je eh, velká produkce. Ano, eh, Španělsko, Španělsko má eh, velký chov králíků a tam se věnují hodně té pohodě. No, já nevím, jestli můžeme zcela hovořit o podobě. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji EFSE za vysvětlení a velmi jasný popis. Já bych eh, chtěla položit tři otázky. První. Eh, řekl jste, že bylo těžké získat informace a údaje. Můžete říci proč? Proč eh, byl ten problém získat dostatečné množství údajů? Za druhé, otázka podmínek chovu. Vy jste hovořil o pěti zemích chovu. Pozorovali jste rozdíly mezi těmito zeměmi? A konečně poslední otázka. Hovoří se o pěti eh, hlavních eh, zemí produkce králičího masa. Eh, to je malý počet zemí. Tři. No tak já jich mám ještě dvě navíc, teda tři. Tedy pouze tři země Eh, podle vašeho názoru je to dostatečné množství, aby to vyžadovalo zvláštní legislativu, anebo je možné eh, fungovat v rámci již existujících právních předpisů? Já mohu pouze hovořit eh, o tom, co znám. Co znám, to znamená chovy v mém regionu. Já jsem velmi nedávno byla v jednom takovém chovu, byli tam mladí zemědělci, ostatně mladé zemědělkyně, neboť to byly ženy a opravdu bych řekla, že vyvíjeli velké úsilí, aby zajistili pohodu těchto králíků, eh, což je velmi citlivá věc. Děkuji. Paní kolegyně Neuchl. Děkuji. EFSA dospěla k závěru, a to je vždy potřeba zdůraznit, že Dobré životní podmínky eh, dospělých králíků v konvenčních klecích jsou špatné. A dospěli jste tedy k tomu závěru, že je to špatně. Neboli nezbývá nic jiného, než to zlepšit. A ti, kdo to nevědí, prosím, ale my to přece víme. A již před dvěma lety jsme měli nařízení, nebo jsme chtěli tedy uh, přijmout nařízení v tomto smyslu, to bylo bohužel odmítnuto. Teď Evropská agentura jasně říká, že je potřeba jednat. Eh, králík je vlastně to nej, řekněme, citlivější zvíře v Evropě. Takže kolegové eh, ve výboru pro zemědělství eh, společně tedy bychom měli zajistit, že budeme podle toho také správně hlasovat. Děkuji, paní kolegyně Aguilera. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji zástupci agentury EFSA za tuto studii. Myslím, že je to velmi dobré. A eh, jistě, eh, je to otázka znalostí, otázka také eh, nesprávných znalostí, nesprávných tvrzení. A často se ukazují obrázky v televizi, jak vypadají takové chovy Eh, králíků. Já jsem španělka a vidím určitý pokrok v pohodě, pohodě zvířat. Dochází ke zlepšení eh, situace. Eh, musíme vzít v úvahu, že jak asi víte, je tady málo antibiotik pro boj s nemocemi těchto králíků, přesto se situace zlepšuje. Ano, eh, je tady bez zesporu požadavek eh, veřejnosti, aby se zlepšila pohoda těchto zvířat. Eh, došlo, došlo tedy k velkému zlepšení a já nesouhlasím s těmi kolegy, kteří tvrdí, že to je naprosto zoufalá situace, že tady je hrozně moc problémů a že to je takto negativně viděno. Když eh, jste eh, tady hovořil eh, o 80 jednotkách, mě by zajímalo, jaké jednotky těch chovů to jsou. Také mě upoutalo, když říkáte, že není dostatek informací. Já myslím, že přece existuje dostatek informací například v organizaci Ecosom, tak je možné je použít. Vielen Dank, Kollege David. Kolega David že eh, Cílem není eh, zakázat eh, chovy králíků, že cílem je nějakým způsobem optimalizovat ty chovy. Čili mě by zajímalo, jaké jsou pozitivní návrhy, jak by tedy ten chov měl vypadat, přičemž jistě je nutno přihlédnout i k otázce ekonomické, to znamená, aby ty chovy Eh, byly ekonomicky eh, přijatelné eh, z hlediska, z hlediska tedy těch, kteří si kupují králičí maso. A druhá otázka ještě, hodně lidí chová nebo má malé chovy doma na venkově. Je ambice Evropské komise také regulovat tyto chovy? Vielen Dank. Děkuji. Již nikoho dalšího eh, nevidím, kdo by se hlásil o slovo. Je to tak? V tom případě můžeme přistoupit eh, k odpovědím. Ještě předtím bych ale rád dal slovo komisi paní Kerstin von Hagen. Ja, schönen guten Tag. Dobrý den, děkuji. my jsme nepřišli odpovídat na otáz, otázky, my jsme přišli naslouchat, tím pádem nemám mandát k odpovědím. Máme ale obrovský zájem o toto téma a já veškeré informace samozřejmě předám svým nadřízeným. Děkuji. Děkuji. Ne, paní Neuchl, eh, musím zcela jasně říci, že to není šílené, je to naprosto jasné, bez mandátu paní kolegyně z komise odpovědět nemůže. Může si pouze poznamenat to, co zde zazní v diskusi. To je potřeba akceptovat. Teď tedy ale přistoupíme k odpovědím ze strany EFSA. Pan Kric, pan Paní Tandiány si asi odpovědi rozdělí eh, a odpovědí na otázky. Pokusíme se, ale omluvím se dopředu, pokud na některé z aspektů a, eh, nebudu moci odpovědět, jelikož to je nad rámec eh, popisu práce EFSI a týká se to třeba legislativy. Co se legislativy týče, tak tady panuje jasné oddělení pravomocí, EFSA pouze hodnotí riziko EFSA funguje proto, aby odpovídala na vaše otázky, na, odpo- na otázky členských států a Evropská komise. My nemůžeme předkládat, nebo můžeme předkládat doporučení, ale nemáme právo na to předkládat legislativní návrhy eh, než kvůli přímo právní texty. Já jsem si psal poznámky z vašich otázek a doufám, že se mě to podaří sloučit tak, abych odpověděl po tématech. První nejsložitější otázky se týkaly intenzivního zemědělství. Pochopitelně, čím intenzivnější zemědělská činnost je, případně čím je ziskovější, byť ne nutně, tak tím větší obavy vznikají z eh, dobrého zacházení se zvířaty a k tím více kompromisů v této oblasti dochází. Slyšeli jsme o tom, že musí mít zisk, že maso musí být cenově dostupné. To je pravda, ale na nás jako na FC není, abychom o těchto věcech rozhodovali. V každém případě u všech životních, u všech zvířat, které se chovají, platí, že nejsou ve svém přírodním prostředí a že následně z toho mohou vyplývat dopavy na jejich blahobyt. Ke konkrétním příkladům. Padla tady konkrétně otázka týkající se těch obohacených klecí a toho, jestli obohacené klece by měly být také zakázány. No, když se podívám do našich výsledků, tak vidím, že třeba systém vyvýšených kotců, což tedy není to tež jako obohacené klece, má nejmenší dopady na pohodu zvířat obohacené klece nemají zdaleka tak špatné negativní dopady jako klasické klece. To ovšem neznamená, že by obhacené klece byly ideální. Znamená to pouze to, že jsme neviděli stejnou závažnost, stejnou četnost a stejné trvání implicitních negativních dopadů na životní podmínky. Pak tady padla otázka týkající se abnormálního chování. A tady se vlastně musím dostat i k těm informacím a k tomu, odkud je dostáváme a k ministerstvu zemědělství. Víte, ministerstvo zemědělství nemá četné údaje, třeba o počtu úmrtí králíků na jednotlivých farmách. Tyto informace nemáme. Obrátili jsme se na odborníky, na veterináře, na chovatele kteří prostě fungují na těchto farmách, chodí do nich, bavili jsme se s nimi, ptali jsme se je na dopady na eh, životní podmínky králíků, udělali jsme si statistickou analýzu, tak abychom zjistili, eh, abychom zajistili, že je objektivní a výsledky, ke kterým jsme dospěli, a nás to částečně překvapilo. Eh, ta výška omezených klecí je prostě příliš malá, tak nás nepřekvapilo, že to má největší dopady na pohodu těchto zvířat. Pokud se zeptáte, jestli máme přesná čísla, u všech těchto věcí no nemáme, protože oni se liší mezi jednotlivými systémy ustájení a mezi jednotlivými zemědělskými podniky. Může se stát, že k tomu nedojde v žádném jiném systému? No o tom vás zase nemůžu ubezpečit. Prostě ta čísla mohou platit na určité farmy, zatímco u jiných farem ty důsledky budou méně hrozivé. Pak, jsme se, pak jste se ptali na přepravu a pravidla pro ní. Ta prostě neexistují v zásadě. Takže tolik jasná odpověď. Teď, co se týče té doby klecové, tak víte, my také nesedíme v nějaké eh, vědecké slonovinové věži a nevíme, co se děje. Víme, že probíhají tyto diskuse. Možná bude jaksi poptávka potom, aby klece se zakázaly úplně. My budeme připraveni se tím zabývat, pokud to po nás budete chtít, ale v tuto chvíli prostě není v naší pravomoci, abychom zde odpovídali na tuto otázku či pokládali doporučení. Co se týče tolik tedy produkční metody, Mluvili jste dokonce o antimakrobiální rezistenci. K tomu mám dvě věci. Za prvé, ve zprávě Evropské komise se zjistila zásadně, zásadní rozdílnost v rezistenci proti antimakrobiálním látkám mezi jednotlivými zeměmi, ale my jsme se tím nezabývali, protože jste nám to nedali do zadání. Je to ovšem věc, kterou je potřeba se zabývat z veterinárního pohledu a je to potřeba řešit. Je potřeba snižovat tuto rezistenci u všech hospodářských zvířat, bude to mít pozitivní dopady na nás, na lidi. Ptali jste se hodně na legislativu a jakou legislativu se má se máme připravit. Já než bych nechtěl odpovídat, ale opravdu to nemám v kompetenci. Tady bychom prostě zcela překročili hranice svých pravomocí, kdybychom v této oblasti něco doporučovali. Co se týče informačního problému, tak to jsem odpověděl. Co se týče blahobytu zvířat, tak jenom souhlasím s těmi, kteří říkali, že ty konvenční klece jsou prostě špatné. Viděli jsme také, že ty konvenční klece jsou prostě horší než jiné klece. K tomu máme jasné statistiky. A jsme tady od toho, abychom předávali takovéto údaje. Tady jsme jasný rozdíl viděli, tak ho předkládáme. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Nebo že jsem aspoň nezapomněl na většinu otázek, ale nevím, jestli Denis se k tomu chtěl ještě vyjádřit. Děkuji. Byla tady otázka o sběru informací a o tom, proč byl těžký. A také o tom, kdo odpovídal na ty dotazníky, komu jsme je posílali. K tomu bych řekla, že v Evropě existuje celá řada různorodých systémů. První problém byl z toho udělat šest kategorií. No a za druhé, ten dotazník byl anglicky. My prostě nemáme kapacity na to si to nechat překládat do všech jazyků. A s tím vznikl trochu problém u respondentů. Často prostě zemědělec anglicky neumí. Kromě toho jsme tam také kladli otázky, které byly dosti vědecké a technické. Otázky se týkaly všech možných dopadů na životní podmínky králíků, Žádali jsme, aby odhadli, jak často se to děje, takže vlastně jsme i chtěli statistické údaje. Třeba mluvili jsme o délce anebo o závažnosti daného jevu. A ten dotazník byl dost dlouhý. A zemědělec by se v tom těžko vyznal. Takže nám na to většinou odpovídali úřední veterinární lékaři, kteří kontrolují zdraví králíků na farmách plus tam byli, plus odpovídali technici a konzultanti zemědělského průmyslu. Ti, kteří poskytují poradenskou činnost zemědělcům. A pak tam byla ještě jedna otázka, na kterou jsem určitě zapomněl, a to rozdíly mezi členskými státy. Ano, byly tam rozdíly mezi členskými státy i ve smyslu legislativním, Vyplývá to také z různých tradic. Například na jihu mají radši králíky s menší váhou, zatímco jinde je mají radši starší a větší. Také existuje rozdíl v tom, jak se chovají. Částečně z důvodu legislativních, částečně preferenčních a částečně tržních. Některé členské státy chovají většinou pouze králíčata a potom je prodávají dále. Což je něco jiného, když eh, to chovají na výkrm, což jde o to, aby, aby, tam jde o to, aby prostě co nejrychleji vykrmili a potom poslali na jatka. A tam potom pochopitelně ta situace bude vypadat jinak. Tam byl rozdíl mezi těmi třemi členskými státy. Španělsko to bylo 49, Francie 28,5 milionů a Itálie zhruba 24 milionů králíků. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Eh, kolegyně Aguilera má ještě doplňující otázku a také kolegyně Házekamp a paní Wiener, ale prosím jenom půl minuty každá. Ano, prosím, konkrétní otázka. Eh, u těch 88 eh, jednotek či chovů když eh, bereme v úvahu, že ty eh, otázky nebo ty dotazníky byly anglicky a opravdu ve Španělsku zemědělci skutečně anglicky neumí. Předpokládám, že eh, v Itálii, ve Francii pravděpodobně také ne. Chovatele králíku asi opravdu ne. Takže to si myslím, že ten jazykov, ta jazyková prezentace byla velmi limitujícím aspektem, takže mm, to opravdu si myslím, že má velký, velký vliv. Pani Hazekamp. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se ptala na porážku králíků v hospodářství. Na to mi nebylo odpovězeno, protože ve vaší prezentaci jste hovořil o situaci na jatkách. Já jsem se ptala, jestli můžete potvrdit, že jestli eh, na eh, hospodářstvích buď jsou králíci, jsou králíci Eh, zabíjeni velmi krutým způsobem, tím, že se jim, jim useknuta nebo ustři, ustřižena hlava a eh, podobně krutě. Děkuji za, to, za tu možnost také položit ještě další otázku. Moje otázka se také týká toho zmatení jazyků, té angličtiny. Umím představit, že mnozí zemědělci anglicky neumějí, tak eh, bylo by možné ku příkladu se obrátit na veterináře a nebo na poradce tohoto odvětví. Eh, zajímalo by mě, o kterých poradcích eh, odvětví eh, zde byla řeč. Z toho jsem trochu zmatená. Děkuji. Teď tedy ještě prosím stručné odpovědi na tyto tři doplňující otázky. Okay, per... Ano, tak tedy nejdříve ten dotazník nebo ten přehled, to je vlastně ta poslední otázka. Ano, prostě ty instrukce byly eh, přeloženy do francouzštiny, italštiny eh, a španělštiny, ale pak už ty otázky byly anglicky, to znamená, že ten dotazovaný chovatel musel si přečíst ty instrukce, ale pak měl ty otázky už anglicky. Ty instrukce mu měly trochu vysvětlit eh, obsah těch otázek. A pokud jde o odborníky z tohoto oboru, tak například to byli výrobci klecí nebo jiní eh, výrobci kotců nebo podobně, dále eh, výrobci krmiv či o další eh, technici, odborníci, kteří navštěvují farmy, dotazují se těch chovatelů. A také i někteří výzkumníci, ano, to samozřejmě Eh, tady byli také výzkumníci, kteří z univerzit, kteří odpovídali na ten dotazník. A pokud je o čísla ze Španělska, tak to opravdu já bohužel tady nemám po ruce úplně konkrétní eh, čísla, musela bych to eh, ještě zjistit, ověřit a dodat. Ano. v nejbližších dvou týdnech vám pošleme písemně tuto informaci. A když dovolíte, Eh, pokud jde o to zabíjení eh, na těch farmách. Ano, eh, já nemohu potvrdit takovou věc, tedy nemohu takto, nemohu tvrdit, že to kruté zabíjení v žádném případě nikde neproběhne. neproběhne. Tady vlastně není žádný předpis, který by zakazoval takovéto postupy zabíjení. A tím pádem nejsou ani nějaké kontroly. E, co se děje na jatkách, to ano, to je kontrolováno, to podlehá předpisům, ale co konkrétně se děje na těch e, farmách, no tak pravděpodobně to může být rána do hlavy toho králíka. Ano, Prostě nemohu vám tvrdit, že se nic takového neděje. Nemám informace, které by mě umožňovaly vám tvrdit, že to kruté zabíjení se v žádném případě neděje. E, I ta e, smrt toho králíka je vlastně součástí mm, produ- produkce králičího masa. E, možná, že se používá také termín průmyslový poradce. Nevím, jestli mám přesně správný ten pojem, Eh, ale rozhodně eh, existují experti, kteří eh, navštěvují farmy, kteří poskytují poradenské služby těm chovatelům ochodu, zdraví a tak dále v chovu. A já tedy věřím, že eh, rozhodně tito poradci eh, nejsou eh, neobjektivní, to znamená nenadržují těm chovatelům, nesnaží se zakrýt problémy, které tam existují. Oni opravdu se snaží v té nejlepší dobré víře o tom hovořit a prostě vyvozují důsledky pro zdraví králíků, důsledky těch různých situací a z toho vyvozují také doporučení a také hovoří o výsledcích, které bylo dosaženo. Děkuji. Tím eh, můžeme uzavřít tento bod na našem pořadu jednání. Děkuji zástupcům EFSA za eh, dvě prezentace i na poskytnuté odpovědi a paní kolegyně Aguilera ještě posléze dostane písemně eh, odpověď na svou otázku. Teď tedy můžeme eh, přejít k dalšímu bodu na našem eh, pořadu jednání. Jedná se o prezentaci komise, o výsledcích studie, o výrobních organizacích. Máme tady zástupce komise, to je pan Skenl. Již jej vidím, jak sem přichází. Víte, že komise již loni v říjnu zveřejnila studii o e, optimálních způsobech vytváření e, výrobních organizací, e, o jejich podpoře, o jejich aktivitách a tato studie vlastně byla zahájena již v roce 2017, trvala 15 měsíců a Vypracovala ji eh, zájmová skupina Arcadia International, Ernst and Young a nezávislí odborníci. A teď eh, bez dalšího eh, dám slovo vám, pane Skenere, abyste představil tuto studii. Máte na to nějakých 10 až 15 měsíců, minut, promiňte, a pak se můžeme uchylit k dotazům. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Tato uh, studie uh, vlastně byla provedena jako pilotní projekt a je tedy k dispozici parlamentu. Komise je velmi ráda, že mohla zorganizovat tuto studii. Je to velice užitečné doplnění celé řady prací, které již proběhly na téma um, Task Force pro situaci na trhu. Minulý týden ve Štrasburku eh, se také hovořilo o zemědělství a o tomto tématu. My se prostě díváme na to, jak vypadá eh, pozice eh, zemědělců, farmářů a vidíme, že jsou tady možné tři cesty. Především podle směrnice UTP, za druhé je tady větší transparentnost um, v potravním řetězci a posílení úlohu um, organizací producentů uh, a situace uvnitř produ- um, organizací producentů. Takže opravdu v tomto uh, rámci je velice užitečná studie, o které tady teď hovoříme. Uh, také bude součástí sdělení, které předloží komise 25. března. Je to velmi faktická studie, neformuluje žádná doporučení pro oblast politiky a poskytá, poskytuje velice dobrou eh, analýzu eh, organizací producentů, jaké existují, jak vypadá složení jejich členů, eh, silné stránky, slabé stránky, eh, proč eh, se zemědělci rozhodli být členy, nebo proč se naopak rozhodli nebýt členy takové organizace producentů. Je tady také řada zajímavých statistik, které mohou vás zaujmout. Eh, je tady asi 40 tisíc organizací producentů v celé EU a je to tak zhruba eh, napůl rozděleno mezi eh, družstvy a vlastními organizacemi. Jsou to tedy ty organizace producentů, tak jak je uznává také nařízení o CMO. Eh, studie se týká členských států, máme tady zhruba 70 eh, eh, států. Německo, Francie, Španělsko, Itálie. Také sektory, kterých se to týká, jsou velmi signifikantní. Například polovina, nebo více než polovina se týká ovoce a zeleniny. Jsou tam prakticky všechny sektory, které se uznávají v rámci CMO s dvěma výjimkami. Eh, jednou z nich je výroba zemědělských eh, produktů, ale to tam také je eh, vysvětleno. Jinak je tam samozřejmě všechno, cukr, olej, maso, mléko. Je to vlastně tedy celý potravinový řetězec a zapojení zemědělců do tohoto potravinového řetězce. Když tady máme asi 10 milionů eh, zemědělských podniků v EU, někteří jsou individuální eh, zemědělci, někteří se týkají již zpracování a eh, obchodu. Je to velice koncentrovaná oblast produkce, výroby. A e, samozřejmě je to určeno pro 500 milionů spotřebitelů. E, důležité tedy je posílit pozici zemědělců v rámci e, potravinového řetězce. Tady zpráva ukazuje na ty hlavní výhody, které přinášejí organizace producentů, především Eh, členové těchto organizací dostávají lepší cenu za své výrobky, za své produkty než nečlenové. A to eh, rozhodně je velkou silou těchto organizací eh, producentů. Jsou spojeni s, lepší, s obrazem lepší kvality a mají prostě lepší postavení na trhu. Například ve Francii je právě takto velice koncentrovaný trh do organizací producentů. Nebo v některých členských zemích to může být velmi koncentrovaná produkce třeba e, rajčat, v jiných zemích velice koncentrovaná produkce e, jablek a podobně. E, takže ty výhody je rozhodně úspory z rozsahu Eh, protože čím více máte členů, čím větší je ta organizace, tím více a tím lépe můžete využít právě té výhody eh, z úspor z rozsahu eh, pro mm, distribuci, sklizeň, skladování, prodej na trhu. V tomto směru je důležité říci, že vlastně eh, jednou ze silných stránek eh, organizací producentů je, že eh, také lépe zvládají krizové situace, lépe řeší krizové situace, právě protože mají tu výhodu z velkého rozsahu. A mají i určité prostředky, které jim umožní zmírnit případy špatné sklizně nebo napadení sklizně nějakými nákazami a podobně. Například eh, je to jasné v eh, produkci pomerančů a vůbec ovoce a zeleniny, kde je celá řada eh, příkladů, které bychom mohli uvést. Například si vzpomínám na jablka, jablka typu Pink Lady. Potřebujete mít licenci, abyste mohli prodávat tyto jablka. Rozhodně, když to děláte prostřednictvím organizace producentů, je to pro vás mnohem levnější, než když postupujete jako jednotlivec. Eh, také můžeme říci, že některé mm, organizace eh, producentů jsou nesprávně obvinovány eh, z protikonkurenčních postupů. Oni naopak jsou velmi konkurenceschopní. A spotřebitelé? z toho mají také výhody. Čili to je přesně ta situace, která je výhodná jak pro producenty, tak i pro spotřebitele. Eh, protože spotřebitelé dostávají dobrou kvalitu za dobrou cenu. Je to tedy oboustranně výhodná situace. Další důvody, eh, které eh, se týkají těchto organizací producentů, je tedy samozřejmě to, že jsou uznávány v rámci EU, mají určité postavení podle nařízení CMO a mají také lepší přístup k financím EU zejména v sektorovém programu pro ovoce a zeleninu. Eh, mají další výhody eh, přístupu k orgánům, k různým útvarům EU a podobně. Prostě mají v tomto lepší postavení. Ale samozřejmě má to i určité zase nevýhody, eh, když jste eh, v takové organizaci producentů. Má to tedy určité náklady pro vás, když jste členem. Protože členové takové organizace musí platit určitý poplatek nebo určitý příspěvek, hmm, také je tady určitá ztráta samostatnosti, eh, aspoň mnoho zemědělců to říká, že dávají eh, přednost tomu působit samostatně, aby nestráceli právě tu svoji samostatnost. <clears throat> Plné členství eh, v organizaci producentů eh, obsahuje prostě ty produktivnější a zase naopak ty méně produktivní členy, což má také své dopady, vytváří to určité napětí. Ti produktivnější členové mají někdy chuť se osamostatnit. Může to také někdy vést eh, k určitému konzervativismu eh, v řízení i eh, v modelu podnikání. V některých členských státech také vidíme, že tady jsou určité historické okolnosti Eh, například v Lotyšsku, v Litvě, v Estonsku nebyly takové producentské organizace, tak jich bylo málo v Polsku. A je to prostě ta otázka zkušeností eh, z minulosti komunismu, kdy vlastně i vytváření eh, organizací producentů bylo trošku spojována s tím, že je to omezování individuálního postupu podnikání. Eh, faktory úspěchu u těch velmi dobře fungujících eh, organizací producentů, to je spojeno s těmi všemi výhodami, o kterých jsem hovořil dříve. Eh, především je to tedy ta úspora z velikosti. Čím větší je ta organizace, tím více příležitostí má, tím více příležitostí poskytuje svým členům. A také otázka homogenity členstva. Jestliže v té organizaci, v určitém konkrétním sektoru, eh, všichni ehm, ti členové mají víceméně stejně velké hospodářství, jsou na stejné úrovni, to má velké výhody. Zatímco, když je organizace spojená s výrobců, kteří buď mají hrozně veliké eh, hospodářství, nebo naopak ho mají velmi malé, to pak vede k tomu, že jsou mezi nimi různé, různé tlaky, různé napětí. Eh, některé organizace prostě se projevují jako úspěšnější, mají možná ambicioznější postup, více eh, přístupu k investicím a mohou prostě usnadnit přístup k kapitálu snáze než jiné organizace také otázka řízení. Samozřejmě v takové organizaci potřebujete mít dobré eh, vztahy mezi tím managementem a těmi jednotlivými členy. To někdy funguje dobře, někde trošku méně dobře. A konečně eh, v zprávě také hovoříme o dalším důležitém faktoru, to jsou investice do výzkumu a vývoje. Musí tady být ambice eh, hledat nové příležitosti, investovat do nových produktů, do nových trhů a tak dále. A konečně poslední asi věc, a to je velmi důležité pro budoucnost těchto organizací, eh, zejména v té oblasti zpracování a maloobchodu. Vztahy mezi eh, organizacemi eh, producentů a zpracovateli a eh, obchodníky, to nemusí být nutně antagonistický vztah. Naopak tady může být velice dobrá spolupráce. Zpracovatelé někdy právě dávají přednost styku Eh, právě s těmito organizacemi, protože je to přímý přístup k těm producentům, mají tam jasné, eh, jasnou historii toho produktu, kdo ho vyprodukoval, eh, odkud pochází. To je pro ně jednodušší jednat s jedním, tedy toho rozpracovatele je jednodušší jednat s jednou organizací producentů než s 20 jednotlivými producenty. Takže to je další výhoda organizace producentů. Prostě ta vazba je mnohem jasnější, a i lepší při tom jednání eh, se zpracovateli a obchodem. Další eh, důležitá věc v současné situaci, když se obrátíte na koho, jakéhokoliv maloobchodníka, eh, tak opět, když kupujete od organizace producentů, máte lepší záruku, než když jednáte s mnoha, s mnoha jednotlivými lokálními výrobci. To je také další důvod, proč eh, obchod eh, raději pracuje s těmito organizacemi producentů. Pane předsedo, já asi tady skončím, aby byl prostor na otázky. Já vím. Ano, děkuji panu řediteli Skenelovi za přednášku o výsledku tohoto pilotního projektu. Máme tady seznam kolegů, kteří mají zájem položit otázku. Navrhuji minutu a půl a začíná opět paní kolegyně Agila. Gracias, señor presidente. No, děkuji vám, pane předsedo. A moc děkuji panu Skanelovi za toto studii a za toto vysvětlení. Myslím, že je moc důležité, aby probíhaly takovéto studie, kdy se jasně zkoumá eh, situace v organizacích producentů, aby se zlepšila celá situace v potravinovém řetězci a také zlepšila eh, situace eh, zemědělců ve Španělsku. Se většině těchto organizací producentů říká družstva. A myslím, že tady jsou věci, které je možné dále zlepšit. Především by bylo dobré zlepšit eh, podmínky uznání, aby tato takzvaná družstva byly opravdu uznávanými podniky eh, Eh, pokud eh, nebudou moci sami eh, vlastně komercializovat své produkty, nebudou moci dobře využít všech svých možností pro zlepšení potravinového řetězce. A to je důležité, aby vlastně tady byla přidaná hodnota pro zemědělce. Děkuji. Děkuji. Paní kolegyně Tomašič. Děkuji, pane předsedo. Organizace výrobců a e, asociace těchto organizací pomáhají posílit e, pozici farmářů e, v dodavatelském řetězci tím, že pomáhají svým členům. Tyto organizace také prospívají jiným aktérům v dodavatelském řetězci i místním obcím, kde fungují. Mnozí farmáři si ani neuvědomují, jak prospěšné pro ně je být členy takových organizací a jsou znepokojeni náklady. Chci se tady zeptat, eh, Identifikovala eh, tato studie nějaké problémy a překážky členství ve, v organizacích výrobců a chce komise podpořit členské státy, aby posílili účast v těchto organizacích? Děkuji. Děkuji kolegyně Jigil. Pane předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Polsko podporuje vytváření těchto organizací a jiné formy organizování se. Bereme totiž v úvahu, že to posiluje pozici producentů a umožní to i koncentraci mezi nimi. Když se podíváme na strategické plány společné zemědělské politiky, tak komise navrhuje, aby pouze ty takzvané uznané organizace podle 1308 z roku 2013 se kvalifikovaly pro podporu v rámci sektorových intervencí. Řada členských států, které nemají takovéto uznané skupiny producentů, nebo jich mají jenom velice málo, říkali, že by se tato kvalifikace měla rozšířit, tak aby se vztahovala i na různé eh, organizace spolupráce producentů, které zatím nebyly uznány za organizaci producentů. My jsme ve svých stanoviscích navrhovali, aby si členské státy mohly vybrat formy spolupráce producentů, kteří budou mít nárok na takovouto podporu, podle toho, jak mají nastavenou místní legislativu čili různé svazky, družstva a podobně. A říkali jsme, že takovýmto způsobem umožníme stabilní rozvoj těchto hospodářských subjektů, které již na trhu existují, a řada z nich konec konců již používá stávající podporu ze společné zemědělské politiky. A takže dosáhneme lépe cílů, o kterých se hovoří v článku 6 stávajícího nařízení a že kromě toho také zajistíme koherentnost mezi eh, příjemci, kteří mají právo na tyto dotace. A tážu si otázku, eh, kladu tedy otázku, jestli komise a rada pracuje na rozšíření rozsahu působnosti, o kterém jsem hovořil, tedy v souvislosti s tím, kteří příjemci se budou kvalifikovat na podporu. Kolege redet einfach weiter. Äh, Paní kolegyně Afram. Eh, děkuji, děkuji za prezentaci této studie a za zájem o toto to téma. Zvláště když svazy výrobců představují ochranu pro výrobce, pro zemědělce v, těchto, v této dynamické době. Já jsem spravodajkou pro politiku hospodářské soutěže a zasazuji se o to, aby byli zemědělci lépe chráněni a aby tyto svazy výrobců byly zapracováni také do politiky ochrany hospodářské soutěže. Chci říci následující. Existují rozdíly e, členský stát od členského státu a někde je jenom 10 těchto svazů, které jsou uznávány. Domníváte se, že bychom se mohli pokusit o lepší harmonizaci, protože jinak budeme mít zemědělce v některých zemích, kteří nemohou těchto výhod užívat. A potom další otázka. Co by měla udělat komise, aby úlohu těchto svazů, organizací výrobců lépe podpořila, anebo o nich alespoň zvýšila povědomí? Je tady eh, i finanční aspekt, o němž jste hovořil. Zajímalo by mě, jak chce komise postupovat eh, v návaznosti na judikát Evropského soudního dvora kde bylo řečeno, že společná zemědělská politika se také musí řídit eh, tady eh, eh, ochranou hospodářské soutěži. Prezident. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto prezentaci. To bylo velice jasné vysvětlení, co všechno mohou dělat organizace producentů pro zlepšení příjmů zemědělců a jak také i zlepšit jejich pozici mm, v celém tom potravinovém řetězci. Počítá se až s 3% na podporu v rámci reformy pak tedy společné zemědělské politiky. A e, tady vlastně myslím, že některé věci nejsou zcela e, účinné, například článek 222, což je využití e, finančních prostředků pro případ krize, krizí. To si myslím, že je dosti těžké definovat, co konkrétně je vlastně škodlivé Eh, na jednotné trhu. Vytváří to právní nejistotu a také je to otázka dobré eh, interpretace, například z hlediska hospodářské soutěže. Eh, takže bylo by dobré, kdyby se trošku zjednodušila vůbec tato úloha. Danke. Děkuji, paní kolegyně Kysel. Merci, prezident, et merci pour cette Děkuji mnohokrát, děkuji vám za vaši prezentaci. My máme pochopitelně na starosti zemědělský rozpočet a máme řadu obav na srdci. Mluvím tím především o otázce těchto organizací producentů. A za každou cenu je potřeba zajistit, aby se objevila nějaká nová řešení, tak aby vyjednávací síla a pozice těchto producentů v hodnotovém řetězci byla vyšší. Nemám tady vyloženě konkrétní otázku, jenom bych se chtěl zeptat, jak to řeší Evropská komise. Jak chce zajistit, aby producenti byli jaksi více uznáváni. Co se týče jejich organizací, je tam ta část uznávání jako takového, ale také o tom hovořil zrovna kolega, že je potřeba zajistit jistou flexibilitu v oblasti hm, hospodářské soutěže, kterou je také potřeba zlepšit. Všichni máme konec konců zodpovědnost vůči producentům, musíme jim poskytnout maximum odpovědi, tak aby jejich organizování bylo co nejefektivnější. Děkuji vám. Děkuji, kolegyně Kaufmann. Děkuji. Já sám jsem z regionu, kde Eh, jsou dvě takové organizace výrobců, eh, dávají na trh mnoho ovoce a já se domnívám, nebo dávám vám zcela za pravdu, že je to úspěšný model, který bohužel se prosadil jenom v některých, eh, v některých státech Evropské unie. Přitom ty organizace mají mnoho možností. Myslím, že by mohly pokrýt až 50 celého množství ovoce a zeleniny, které se v Evropě dostanou na trh. Co se týče návrhu na reformu SZP, existuje také nový model pro ovoce a zeleninu, který by se mohl rozšířit i na další e, sektory. Já si myslím, že by to bylo e, správné, ale ten e, na vrhovaný finanční rámec 3%, ten, to by bylo potřeba zvýšit, protože jinak toho cíle nedosáhneme. abychom tedy rozšířili eh, funkčno- působnost těchto organizací mimo eh, výrobu ovoce zelenin. Děkuji kolegyně Zantr. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji i vám, pane řediteli, za poskytnuté informace. Mám pro vás dvě otázky. Evropská komise v rámci stavající reformy nám navrhuje, abychom tam měli další etapu – která zajistí demokratizaci operačních programů, především u ovoce a zeleniny, a aby se to týkalo i dalších součástí produkce. V radě tam se spíše hovoří o tom, že potřeba spolupráci flexibilizovat mezi zemědělci, tak aby to bylo průhlednější a srozumitelnější. Tak by mě zajímalo, jak se na to díváte vy, jakožto komise. Jak se díváte na tento návrh operačního programu, který by už nevycházel pouze z těch uznávaných organizací producentů. Druhá otázka. Ze studie jasně vyplývá, že pouze 8% asociací producentů a družstev jsou v Evropě takzvané uznané. A že lidé se bojí, že ztratí autonomii jakožto zemědělci a proto do ní nechtějí vstupovat. Ve Světové obchodní organizaci se také hovoří o tom, jakými opatření bychom mohli zjednodušit celý tento proces. Jak my bychom mohli zjednodušit tento proces uznávání eh, producentských organizací a umožnit eh, producentům lepší. Děkuji, kolegyně. Děkuji, kolegyně Wiener. Ano, děkuji. Děkuji za tuto atraktivní studii. Děkuji za to, že jste hovořil o výhodách těchto výrobních organizací. Já jsem to pochopila tak, že čím homogenější jsou ty podniky, tím eh, úspěšnější mohou být tyto organizace výrobců. Jenom si kladu otázku, jestli jste se také zabývali autonomí jednotlivých podniků a eh, případných nevýhod pro eh, konkurenci. Tomu budou podléhat stále více jednotliví farmáři, čím větší a homogenější budou tyto organizace výrobců. Děkuji. Kolega Rysen. Děkuji. Děkuji také panu Skanelovi za komplexní studii a za dnešní nesmírně zajímavou prezentaci, eh, která vyzdvihuje význam organizací výrobců pro zemědělství, protože eh, posilují vyjednávací pozici farmářů v potravinářském řetězci a pomáhají koncentrovat nabídku, takže se hrávají klíčovou úlohu a je dobré, že se těmto organizacím výrobcům dostává více pozornosti. Když se ale podívám do Nizozemska, vidím pohyb opačným směrem. Co tím mám na mysli? V roce 2017 jsme měli 11 až 12 organizací výrobců v sektoru ovoce zelenina Polovina těchto organizací výrobců eh, od té doby přišla o uznání. Slyšel jsem, že je to částečně způsobeno tím, že byly znepokojeny eh, nedostatečně jasnou právní úpravou, byla zde malá právní jistota a že je také znepokojovalo riziko, kterému čelili. Mám tedy konkrétní otázku. Povšiml jste si tohoto trendu a je komise ochotná se znovu podívat na právní úpravu a projasnit ji. Já myslím, že by právní úprava měla být jasnější, tak aby organizace výrobců měly lepší právní jistotu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Eva Veli. Děkuji. господин председател. Děkuji na комисията za интересната prezentaci. Děkuji komisi za zajímavou prezentaci výsledků studie. Mám dvě otázky. Jaká doporučení eh, vlastně jste učinili na základě tohoto eh, pilotního projektu, abyste podpořili členství v těchto organizacích? Sám jste zmínil, jak velká je nerovnováha mezi členskými zeměmi v tomto směru. Evidentně je zde prostor pro zlepšení, tak eh, aby bychom měli skutečně konkurenceschopné výrobce. A moje druhá otázka se týká nové společné zemědělské politiky. Komise předpokládá, že určité procento rozpočtu na inovace se zde také použije. Domníváte se, že organizace výrobců toto zvládnou? Řekl jste, že je problém s přístupem, s přístupností kapitálu. S přístupem ke kapitálu. Jak eh, bychom tedy mohli jak bychom tedy mohli pomoci těmto organizacím se vyrovnat s inovací? No, děkuji, pane předsedo. Ano, já myslím, že to je velice dobrá forma tyto organizace producentů. Jak tady bylo řečeno, měli velkou, velký úspěch také u nás ve Španělsku. A já bych měla otázku já myslím, že jeden z klíčů úspěchu je, eh, aby probíhala opravdu ta komercializace společně eh, všech těch produktů členů. Bez eh, takového společného prodeje, bez společné komercializace produktů členů si myslím, že taková organizace nemůže, nemůže opravdu uspět. Vlastně eh, se tady postupuje společně a to je posiluje. Pak eh, tady můžeme hovořit i o určitém vlivu, když tady například eh, máme třeba tři, tři členy, kteří společně co prodávají, jak, jak, jak to například u nás, jak můžeme vědět, že lidé, kteří mají svůj podnik, mají své členy, eh, dostávají pak určitou eh, podporu, kdy, kdy může vlastně docházet k určitému zkreslení na trhu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za prezentaci. Já jsem z Rakouska a v Rakousku máme takovou situaci, že jsme jednou z těch zemí, kde je koncentrace jednotlivých výrobců potravin největší. V roce 2018 eh, jsme měli vlastně tři velké řetězce, měli čtyři, 84 eh, trhu. To znamená, že celý trh je v rukou jenom několika málo aktérů a to má samozřejmě bezprostřední dopady na trh, eh, řekněme i eh, velmi negativní dopady na cenu a farmáři nedostanou za své cené produkty dobře zaplaceno. Proto jsem ráda, když vidím, že význam organizací výrobců a jejich svazů může být důležitý, zvláště eh, tedy v tom eh, řetězci výrob, eh, výrobců potravin, že tedy mohou bojovat proti snižování cen a spojovat se. Moje otázka, vy jste řekl, že máme méně 10 vlastně méně, 10, méně než 10% těchto organizací je úředně uznáv, uznáno. Chci se zeptat, proč? A za druhé, jakou motivaci bychom měli poskytnout, aby Eh, bylo těchto organizací víc a aby tedy mohli eh, farmáři z nich mít odpovídající užitek. Děkuji, kolegyně Schneider. Děkuji za eh, vaši zprávu. Já se chci zeptat k něčemu, co jste řekl. Vy jste řekl, že vlastně tyto organizace výrobců mají posílit situaci farmářů, aby dostávali slušně zaplaceno. Máte čísla, která potvrzují, že eh, ty ti farmáři, kteří jsou členy těchto organizací výrobců, dosahují vyšších cen za své produkty, procentně kolik to je, za které produkty, a <clears throat> jak to tedy, eh, jaký to tedy má konkrétní dopad. Děkuji, paní kolegyně Katajna. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä, tästä selvityksestä.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 a chtějí eh, tento problém eliminovat. Budete tento systém dále rozvíjet a také se nabízí otázka, jakým způsobem by se tyto organizace mohly pozitivně zapojit, aby se zlepšila situace, eh, situace farmářů. Hezké odpoledne, děkuji, pane předsedo. Eh, pane řediteli, já vám moc děkuji za tu velice zajímavou prezentaci tohoto užitečného projektu. Eh, já ho považuji za důležitý, protože mm, jsem z České republiky, na postkomunistické země, kde prostě eh, tento druh spolupráce zatím mezi menšími zemědělci, malými producenty je tak eh, ne, nemají k němu důvěru a vy jste to sám eh, řekl, eh, z jakého důvodu. Ehm, já vím, že ten váš projekt se soustředí spíše na popis stávající situace v Evropské unii, na fakta, ale mě by moc zajímalo, jestli jste identifikovali i nějaké možnosti, jak motivovat, mimo to, že budeme těm producentům vysvětlovat ty výhody, o, které, o, o kterých jste mluvil, jak je motivovat, eh, jak eh, se je snažit eh, na tento způsob spolupráce nasměrovat, protože oni na trhu samozřejmě s těmi velkými giganty prohrávají. A zajímalo by mě, jak je motivovat nejenom tedy na té evropské úrovni, ale co také mohou udělat členské jednotlivé národní státy. Děkuji. Vielen Dank, Děkuji, kolega Demio. Volevo sapere se avevate considerato. Děkuji. Věnovali jste se také eh, určitým rizikům, když eh, jsou tady malí eh, producenti. Nehrozí jim, že budou pohlceni těmi většími? Jak, jak je chránit ty malé producenty? Eh, možná eh, je cestou právě združení těch malých eh, producentů mezi sebou. A dále otázka distribuce tedy těch distributorů, kteří využívají celou řadu producentů a dále pak mají vazby na velkodistribuci. Tady pochopit, jaké je tady úloha velkodistribuce tváří v tvář organizacím producentů nejsou tady nakonec i velcí producenti, kteří se vlastně skrývají za těmi organizacemi a kteří z toho mají výhody? Děkuji. Děkuji, teď jsme tady vyčerpali všechny otázky a já dám slovo znovu panu řediteli Skenelovi, aby odpověděl. Doufám, že bude stačit 10 minut. Thank you, Mr. Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Těch otázek bylo opravdu spousta. Řada z vás se ptala na to, co bychom mohli či měli udělat, abychom motivovali jednotlivé zemědělce a producenty, aby se účastnili těchto organizací. Upřímně řečeno, Evropská komise se nechce příliš do toho pouštět. My nejsme obchodní organizace. My v podstatě máme vytvářet rámec v tomto kontextu nařízení o eh, jednotné zprávě trhu a konec konců tak máme na starosti určité záležitosti týkající se hospodářské soutěže plus operační programy a to je tedy rámec a ti zemědělci a producenti, kteří chtějí, se následně mohou združit v organizacích producentů. Jak jsem uváděl, ta, ty počty nejsou zrovna žádné úžasné. Méně než 10% producentů se účastní těchto organizací. Nicméně ten počet stále roste. Myslím, že bychom se neměli soustředovat eh, jenom na těch, řekněme, 40 tisíc organizací. Pochopitelně existují obrovské rozdíly mezi nimi, především co se týče velikosti. Máme tam řadu opravdu minimálních, ale spoustu také velkých. Řekněme, 40 má v obrat přes 100 milionů euro, což si myslím, že je slušné. Ale eh, nakonec je v podstatě na jednotlivci, na zemědělci, aby se rozhodli, jestli je v jeho či v jejím nejlepším zájmu eh, vstoupit do producentské organizace a jestli k tomu má příležitost. A jak jsem říkal, my ve spolupráci s členskými státy se jim snažíme dát na volbu a snažíme se, aby ta volba pro ně byla atraktivnější. Jak řada z vás říkalo, podle stávající soudky se snažíme eh, rozšířit sektorové programy nad rámec ovoce a zeleniny. V rámci těch odvětvových programů chceme zatraktivnit vytváření vzájemných fondů, pojišťovacích, zajišťovacích fondů, které následně umožní zemědělcům lépe řešit situace třeba eh, propuknutí nějaké choroby nebo podobně ale v podstatě nikdy nebudeme jednotlivé zemědělce tlačit do, koutu, do kouta a říkat jim prostě musíte do té organizace. Na druhou stranu, především v minulosti takovéto tlaky existovaly. Například v tom smyslu, že by se snížila přímá podpora a že část zemědělské podpory eh, by se šířila prostřednictvím těchto producentských organizací. Jinými slovy bychom říkali, nepotřebujete podporu přímou, můžete ji získat přes producentské organizace a pokud máte nějaký problém, tak se obraťte na tu organizaci, která dostává spolufinancování z Evropské unie. My jsme se nakonec nerozhodli pro tuto možnost. Nicméně ta možnost existovala a používá se jinde, částečně ve Spojených státech. V několika vystoupeních také zaznělo, zazněla otázka na to, do jaké míry bychom měli využívat a kon- konkurenčních ustanovení ve smlouvě a ve společné organizaci trhu. V posledním nařízení Omnibus došlo k několika změnám v tom smyslu, že zemědělci a organizace producentů by měli lepší schopnost využívat jistých výjimek, které jsou k dispozici. Ale zase iniciativa musí pocházet z jejich strany. A v této oblasti jsme zaznamenali určitý pokrok. Příliš jsme se tady nezabývali eh, směrnicí o nekalých obchodních praktikách, ale tady musím jaksi eh, upozornit na to, že to je veliký úspěch, ve kterém Evropský parlament sehrál klíčovou úlohu. Trvalo v podstatě jenom rok od chvíle, kdy komise předložila návrh, kdy to schválila rada a komise. To bylo celkem pozoruhodné. A ukazovalo to, že to opravdu všem leží na srdci, především zde v parlamentu. A že jste přesvědčeni, že je potřeba udělat více pro posílení pozice zemědělců. Vůči vysoce koncentrovanému maloobchodnímu sektoru. A úspěch vidíme i v následných událostech, protože se pochopitelně díváme, jak tuto směrnici členské státy transponují. Měli jsme dvě formální zasedání, na kterých jsme hodnotili pokrok a e, odpovídali jsme na případné dotazy týkající se praktického uplatňování této směrnice. A musíme říci, že jsme zaznamenali poměrně velkou míru nadšení tuto směrnici transport, eh, transponovat. Většinou je musíte ty členské státy tlačit ke zdi, aby transponovali nějakou směrnici. A řada z nich tady ji transponuje velmi nadšeně. Například Španělsko. Tam teďka probíhá opravdu živá diskuse o roli jednotlivých zemědělců v potravinářském řetězci. A existuje tam velký tlak na to posilovat pozici zemědělců a maximálně k tomu využít stávající směrnice, především ta ustanovení, která umožňují členským státům uplatnit ještě něco navíc oproti těm minimálním ustanovením směrnice. Potom, a tady náhodou znova ze Španělska, podle článku 2.9 smlouvy jsme měli řadu žádostí týkající se olivového oleje o poskytnutí vlečí flexibilitu nákupu a uskladňování olivového oleje na trámec ustanovení hospodářské soutěži. A doufáme, že se nám to podaří úspěšně dotáhnout do konce. Chci jenom zmínit, že toto ustanovení jsou právnická, jsou složitá, velmi často jsou zatím neotestovaná. Velmi často, pokud máte takováto neotestovaná právnická opatření provádět, tak to musíte dělat velice opatrně. Potom několik z vás se ptalo na to, do jaké míry je stávající legislativa překážkou pro registraci a schválení producentských organizací. My jsme nezaznamenali v této oblasti nějaký zásadní problém. Eh, ani v Polsku ne, mimochodem. Družstva mohou být schvalována jako organizace producentů a jsou již schvalována. Teď eh, otázka z Nizozemska. Říkali jste, že se stahují producenti z producentských organizací. A jestli to není problém legislativní. Já o tom problému vím. A Evropská komise měla za to, že se jedná spíše o to, jak si v Nizozemsku vyložili toto ustanovení, než jak by bylo napsáno. Jedná se o to, do jaké míry ti jednotlivci mohou prodávat mimo producenskou organizaci. Že by třeba 70% prodávali přes ní a 30% nebo 25% sami, přímo. Tam s tím vznikl nějaký problém. My máme za to ale, že ten problém nevyplývá z legislativní úpravy a že by se to mělo vyjasnit přímo s Nizozemskem. S vaším dovolením možná bych skončil s touto částí, ale že jsem na něco zapomněl. Kolegyně Aguilera. Ano, děkuji. Konkrétní otázka. Jaké problémy eh, vidíte eh, v tom, eh, co by chtělo udělat Španělsko jako řešení závažné krize. V systému autoregulace tady vzniká i určitý právnický problém. Je tady návrh na změnění reformy nařízení do budoucna. Jaký je tady problém s tou autoregulací? Můžete mi to prosím vysvětlit? Kolega De Castro hat No, intanto volevo scusarmi, presidente, perché avevamo voto in budget non potevo mancare perché... Já se omlouvám, pane předsedo. Jsou tady některé aspekty této velice důležité směrnice, Eh, právě eh, pro velmi intenzivní práci po dobu několika měsíců. Eh, tady u komise vždycky sehrávala úlohu, že koordinovala agentury, které mají v různých členských státech zajistit respektování té směrnice. Mnoho členských států hodně očekává od tohoto nástroje. Eh, oni už měli eh, své národní eh, právní předpisy. A je tedy velice důležité vytvořit určitou koordinaci. Jinak by tady bylo nestejnorodé aplikování těchto věcí. Jestli se nikdo další nehlásí s dotazem, dám stručně slovo panu Skanelovi. Ještě k tomu, co říkal pan de Castro. Ano, já jsem zmiňoval, že jsme měli členskými státy dvě formální zasedání týkající se transpozice této směrnice. Ano, oni sami ve vnitrostátním právu mají rozhodnout, který vnitrostátní orgán pro ochranu hospodářské soutěže to bude mít na starosti. Jestli to bude stávající úřad pro ochranu hospodářské soutěže, anebo se vytvoří nový, který bude mít na starosti pouze tuto směrnici to je do značné míry na samotných členských státech. A my jsme dost opatrní a nechceme do toho příliš zasahovat, do té jejich možnosti vybrat si. Ale je důležité, aby si vybrali správně. Pokud se nepletu, tak ve většině členských států je tendence předat tuto odpovědnost stávajícímu úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Předpokládám, že to je z toho důvodu, že už tam mají nahromaděnou expertízu, že tam existují instituční rámce, jsou nastavené služby a ano, je to tedy úkol navíc, ale pravděpodobně se to nebude vyžadovat další vytvoření nějakého orgánu na míru. Na obou těchto zasedáních a v rámci další komunikace s členskými státy jsme odpovídali na jejich dotazy týkající se praktických aspektů této směrnice. Takže jsem říkal, máme pocit, že došlo k dobrému pokroku. K tomu, co říkala paní Agiera o problémech, které mohou vzniknout při hodnocení žádostí o výjimka ve Španělsku. Tady si musím dát pozor na to, co říkám, protože to je otevřená agenda. Většinou největším problémem je získat dostatečné informace pro to, aby Evropská komise mohla rozhodnout. V tomto konkrétním případě se totiž jedná o vlastně nové využití tohoto právního ustanovení. My si píšeme s příslušnými španělskými orgány a potřebujeme, aby nám dokázali a doložili statistickými údaji dostatečně tuto žádost a nejde jenom o generální ředitelství zemědělské, ale také eh, pro hospodářskou soutěž. Musí nás prostě přesvědčit o tom, že to můžeme schválit, aniž bychom ohrozili další právní eh, povinnosti, které třeba vyplývají z hospodářské soutěže, její legislativy a podobně. Eh, my jsme přivítali tyto žádosti, řekli jsme to oficiálně. Článek 209 tady je z konkrétního důvodu. A vím, že o tom paní Sander hovořila v minulosti. Prostě musíme lépe využívat tato ustanovení. To je v našem zájmu. Děkuji. Teď eh, tady můžeme uzavřít bod 4 a věnovat se bodu 5. Tady pana ředitele Skanela budeme znovu Eh, potřebovat. Jde o prezentaci eh, aktu přenesené pravomoci doplňujícího nařízení Evropského eh, parlamentu a rady o pravidlech pro vývoz a dovoz celních kvót a doplnění nařízení 1306 roku 2013, co se týče skládání jistot v zprávě celních kvót. Eh, zní to všechno velmi složitě, ale je to velmi eh, zajímavé eh, a budeme mít jistě mnoho otázek, takže vám dám znovu slovo a můžete začít s prezentací. Děkuji, pane předsedo. Když jsme naposledy v tomto výboru hovořili na toto téma, to bylo loni v únoru, tak eh, bylo řečeno, že komise pracuje na tom aktu eh, prováděcím a přenesené pravomoci a eh, šlo o parlament, už končí funkční období. Já jsem vás, já jsem parlament tehdy uklidňoval, že nebudeme zbytečně spěchat kvůli tomu a tak to také bylo. A několik eh, měsíců později, v říjnu, poté co tedy nastoupil nový parlament, jsme konečně schválili relevantní prováděcí akt a tedy nařízení přenesené pravomoci po dlouhých debatách s členskými státy a zúčastněnými subjekty a i s tímto výborem. Z toho vyplývá i složitost a význam obou nařízení. Eh, to nařízení přenesené pravomoci eh, teď eh, zkoumá rada a parlament a záleží na vás, jestli vznesete námitky. Komise si samozřejmě přeje, abyste neměli námitky, jedná se o důležitý návrh a je plně ospravedlnitelný na základě skutečně detailního roz, rozboru těch celních kvót tomto kontextu jenom stručně schrnu, o co běží, z čeho vycházejí obě dvě nařízení. Za prvé, jsme měli a formálně právně stále ještě máme velice složité systémy, které se týkají těchto celních kvót, které jsou složité, těžko se provádějí. Členské státy si neustále stěžují na problémy s tím prováděním. Takže v rámci procesu lisbonizace bylo důležité toto zracionalizovat a dostat to do jednoho rámce, tedy Eh, jednotného nařízení přenesené pravomoci a my jsme této příležitosti využili ke zjednodušení a harmonizování stávajících ustanovení, která by se zachovala nezbytnou flexibilitu na řešení okolností jednotlivých odvětví, eh, protože drůbeží maso není hovězí a není to cukr. Eh, každá tato věc má svou vlastní charakteristiku a proto se i Eh, tedy eh, aranžma, která se jí týkají, musí eh, lišit a těch jednotlivých celních kvót, s těmi jednotlivými celními kvótami jsou také spojena různá pravidla. Ten stávající systém také se musí zlepšit co do transparentnosti Eh, to staré nařízení bylo velmi mlhavé, takže to jsme také chtěli vylepšit a poskytnout tak eh, lepší příležitosti skutečným subjektům a obchodníkům s těmito produkty, aby lépe využívali eh, příležitostí, které nabízejí celní kvóty. Sami ty celní kvóty, o tom jsme naposledy hovořili loni v únoru, je důležité zdůraznit, že Eh, tato nařízení prováděcí i eh, tedy eh, v přenesené pravomoci rozhodně nepřispívají ke zvyšování dovozu těchto produktů. Jedná se pouze o zprávu těchto TRQ. Je jich celkem 500, abyste si udělali představu, jak je to vlastně celé složité. Převážná většina, 355 asi, se eh, spravují na základě první, kdo dřív přijde, ten dřív eh, mele, jsou relativně jednoduchá, není o ně velký zájem. Ale pak máme ještě dalších 145 celních kvót, eh, které, které se spravují na základě systému současné analýzy, takzvané simultaneous examination system a ty jsou velice atraktivní a je o ně velký zájem, protože rozdíl mezi světovou cenou a cenou na evropských trzích je veliký, takže je tam tedy veliký rozdíl. A má, získáte-li povolení na dovoz těchto produktů, je to velice ziskové. Proto v rámci stávající úpravy často uh, býváme, uh, jsou ta odvětví zavalována žádostmi o možnost dovozu. Eh, jedná se eh, především o drůbeží a trochu méně o hovězí, česnek, rýži, olivový olej. A jak jsem řekla, my jsme o tom hovořili naposledy loni. V únoru ty celní kvóty slouží k ochraně evropského trhu a k omezení vstupu na něj. Neboli my si jsme velice vědomi potřeby a povinnosti chránit naše vlastní producenty před dovozem, ale eh, z důvodů, o nich švíte, je občas potřeba eh, sáhnout k ústupkům a my je ve prospěch našich producentů se snažíme tedy eh, snížit na minimum a to se děje pomocí TRQ, tedy celních kvót. Takže tady máme tedy ta dvě nařízení. Dovolte, abych vysvětlil několik Eh, několik eh, ustanovení. Eh, za A se jedná ustanovení důkazu obchodu, to znamená, aby tyto celní kvóty využívali skuteční obchodníci, aby byli schopni doložit, že skutečně obchodují tím, tou určitou komoditou, že se zabývají dovozem a vývozem. A Dalším klíčovým faktorem eh, jsou ustanovení, která se týkají referenčních množství. To znamená množství, v rámci něhož eh, máte možnost získat vývozní povolení na základě tedy předchozího výsledku práce za poslední dva roky. A vzhledem k tomu, že členské státy trvaly na tom, protože byly zavaleny administrativním překážkami, takzvaný systém nákladáků, jaksi prostě systém, lorry systém, kdy eh, bylo potřeba mnoho papírů. To sloužilo k tomu, aby skutečně pouze skuteční eh, operátoři, skuteční obchodníci, eh, registrované společnosti ten systém využívali, aby nedocházelo ke zbytečnému dublování. V tomto kontextu chci připomenout, že v rámci těch stávajících systémů ta, ta, ty celní kvóty byl o ně nadměrný zájem. Někdy ta množství žádostí eh, o tyto licence přesahovaly více než stokrát, eh, tedy eh, počet těch licencí k dispozici, takže šlo o to, že e, byly vlastně e, takové e, vlastně jenom zdánlivé společnosti, které se snažily získat toto povolení a pak je chtěli prodat. Tomu jsme chtěli zabránit. My jsme si byli velice vědomi během té debaty loni v únoru, že je tady obrovská koncentrace v tomto směru. Hovořili jsme s členskými státy, s mnoha zainteresovanými subjekty, Měli jsme zaveden eh, mechanismus zpětné vazby. O té, o té staré plat, eh, právní úpravě vše jsme eh, se snažili vzít v úvahu, nejenom si to přečíst a odložit. My jsme zavedli do té, toho nového znění zcela zásadní změny, které reagovaly na řadu tedy podnětů Eh, od eh, zúčastněných subjektů. Samozřejmě ne všem jsme byli schopni vyhovět, ale rozhodně jsme se maximálně snažili. Eh, jsem eh, přesvědčen, že se nám také podařilo eh, přijít se skutečnými příležitostmi pro malé a střední podniky, protože ty v této souvislosti byly zvláště diskriminovány. Teď naopak malé a střední podniky ve většině členských států poprvé budou mít možnost o taková povolení požádat. V minulosti se ta povolení Eh, soustředila jenom do několika málo států, většinou včetně Spojeného království, které teď pryč. Teď budou mít tedy malé a střední podniky mnohem lepší příležitost eh, zažádat toto povolení. Tolik ode mě a čekám na otázky. Děkuji srdečně za představení eh, tedy právních aktů přenesené pravomoci. Nikdo se nehlásí s otázkou, což mě překvapuje přece jenom kolegyně Ano, já otázku mám, děkuji. Ano, je pravda, že tento text je zlepšením oproti situaci dnešní. Nicméně je to text, který zůstává i nadále kritizován eh, ze strany zejména zpracovatelského sektoru. Eh, domnívají se, že pod rouškou zjednodušení by tato změna mohla vést k tomu, že by tady byla, eh, byla menší účinnost celních tarifů eh, zejména v těch citlivých eh, oblastech a v citlivých oborech. A že by to také vlastně mohlo k tomu, že by se vyjednávací síla přenesla na stranu nadnárodních společností z třetích zemí, nikoli na ty malé a střední podniky, které dováží do EU tedy přinejmenším krátkodobě. Mě by zajímalo, zda máte nějakou odpověď na takto formulované obavy. A také bych chtěla apelovat na komisi, bude-li tento text eh, přijat, aby alespoň v prvních letech uplatnění byla komise obezřetná a dohlédla na to, aby cíle které jsme si stanovili v rámci této reformy, byly opravdu dosaženy. Prosím, dohlédněte na to, aby nedocházelo k obcházení eh, nového právního předpisu. A pokud že by pakliže by k tomu došlo, tak prosím, samozřejmě je třeba rychle reagovat. Děkuji, kolega Rysen. Eh, dank u wel, voorzitter. Dank u voor de toelichting op de gedelegeerde verordening. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji za to, že jste nám vysvětlil tady tento předpis. Mám několik poznámek. Eh, nejdříve specifická věc, která se týká, na, eh, která se týká celních tarifů DAI. Jsou dovozci tradiční, kteří ztratili velkou část jejich podílu na trhu. A E, tedy jde o česnek. A já se ptám, zda by nebylo možné toto nějak e, napravit. A pak, když to je možné napravit, proč už k tomu nedošlo? A je e, komise připravena provést změny v těchto referenčních množstvích celních kvot u česneku? A mohla by nám také komise dát vysvětlení Zda je tady místo i pro nějaké nové eh, producenty, kteří by také mohli mít podíl z těchto eh, eh, referenčních množství. U nás jsou určité obavy. Také o prodejců drůbežího masa že by mohly být ze strany velkých nadnárodních společností, zejména z Brazílie, že by mohly být vytlačeni z trhu a e, že právě tyto brazilské velké e, společnosti by mohly dostat mnoho licencí. E, má komise stejné informace, sdílí tyto obavy a pak, když ano, jak může na to reagovat? Děkuji, paní Agila. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já bych Eh, chtěla hovořit eh, o tomto textu, který je velice odborný, velice technický, ale má své dopady na zemědělský eh, sektor v Evropské unii. A to je toto nařízení, které se týká celních kvót. kdy obchodníci hovoří zejména o kvalitních výrobcích, které se produkují v Evropě E, mají obavy o další osud těchto evropských produktů, které jsou velice citlivé. Ano, je tady samozřejmě téma e, česneku. Ano, to tady už zaznělo. E, je to otázka česneku, ale také bych chtěla hovořit o tom, jak se třeba Eh, přistupuje k dohodám s Marokem. Já vím, že o tom tady nebyla zmínka, ale také je třeba o tom hovořit. Jak se například odlišují eh, ty celní eh, kvóty pro finální produkty, například rajčata? Dá se tady určitá cena na rajče, na určitý typ, to prostě normálního velkého rajčete, je tady určitá cena a pak jsou ty takzvané čery rajčátka, ty malinká rajčátka, eh, která zase mají svou cenu. A nebo to se považuje za stejný, za stejný celní tarif, prostě všecko spadá pod eh, rajčata a přitom tady jsou tak velké rozdíly mezi nimi.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 co se týče stabilizace výrobců drůbežího masa, já jsem z Rumunska. A A u nás některé podniky, některé farmy zkrachovaly Přitom drůbeží maso by mělo být poměrně levné. A teď slyšíme o masovém dovozu drůbežího. Chci se tedy zeptat, jak chránit eh, farmáře v EU před masovými dovozy, protože to ty přece povedou k tomu, že naši výrobci budou mít problémy s cenou a středně a dlouhodobě se dostaneme do situace, kdy Eh, dovezené maso bude mnohem levnější, takže vlastně budeme čelit eh, dumpingu z třetích zemí. A myslím, že naši výrobci zkrachují. Eh, musíme jim proto dát nějaké logické vysvětlení. Děkuji, kolik deser. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím všechny tyto obavy eh, našich kolegů a možná je tady ještě jedna věc, eh, kde bych rád slyšel názor komise. A to jsou velmi specializovaní dovozci, eh, kteří vlastně nakonec využívají jen určitou část toho kuřete, třeba, třeba ty prsní části kuřete a tady eh, zástupci eh, naší, zástupci této profese u nás mají určité obavy. Jak se vy na to díváte, na tyto velice specializované dovozce jen částí drůbežího masa? Jak je eh, díky tomuto delegovanému aktu sledovat? Polory. Ano, já bych chtěla reagovat na to, co tady právě zaznělo. Ano, slyšíme ze všech stran, že chceme, aby se evropští zemědělci vyjádřili. Na druhé straně tady máme celní kvóty, na druhé straně eh, tady jsou systematicky dovážené produkty, eh, které mm, vlastně vytlačují evropské zemědělce z trhu. Eh, takže vedle těchto celních kvót nebylo by dobré sledovat i ty mm, provozovatele, kteří vlastně distribuují tyto produkty a kteří tedy také zodpovídají za to, co se tady dnes děje. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt? Děkuji, pokud nemáte žádné další otázky, pokud tedy nemáte, zdá se, že nemáte, tak prosím o odpovědi. Děkuji vám. My jsme vám dali k dispozici tady pouze jeden slide z velmi dlouhé prezentace a udělali jsme to schválně a to z toho důvodu, že do značné míry odpovídá na obavy, které tady zazněly. Jinými slovy tedy, že se otevíráme příliš velké dovozní konkurenci a že tím vystavujeme naše producenty příliš vysokému riziku. riziku. Z grafu, který máte před sebou, vidíte produkci a spotřebu ty dvě, ty dva malé sloupce jsou dovoze a vývo, dovoz a vývoz. Zda tedy vidíte, že produkce a spotřeba se zvyšují, a to z toho důvodu, že máme velmi dynamické drůbežářství. Spotřeba roste, mám pocit, skoro o 18% za posledních pět let. Jinými slovy, tedy spotřebitelé jedí více drůbeže a nikoli, nebo oproti jiným bílkovinám živočišného původu, dochází ke zvýšení produkce a všichni z toho mají příslušný prospěch. Když se tedy podíváte na sloupce dovozu a vývozu, tak vidíte, že vyvážíme dvakrát tolik, než dovážíme. A to je přece významné. Chci být transparentní, akceptuji tedy, že dovážíme spíše kuřecí prsta, prsa, zatímco vyvážíme Eh, křídla a mechanicky separované eh, maso. Jsou to v podstatě takové úzkoprofilové vývozy. Teď se moc neobchoduje celými jatečnými cely, většinou, těly většinou se obchoduje eh, v menších částech. Spotřebitelé stále více nakupují drůbež zpracovanou po kouscích, po porcích a to množství vykupovaného toho, co kupují v celých jatečních tělech, je menší. U nás spíše lidé jedí kuřecí prsa a méně, uh, méně stehínka anebo křidílka a následně tedy takto vyvažujeme tyto dva tržní trendy, které jdou jinak proti sobě. Jinými slovy tedy vyvážíme to, co jíst nechceme a dovážíme a chráníme prostřednictvím TRQ ty věci, o které je větší zájem. Ale abych se dostal k tomu, k těmto novým TRQ, tedy že tím vzniknou možnosti pro brazilské, tajské a ukrajinské podniky využít těchto kvót k tomu, aby dováželi k nám víc. Já nikdy nechci spochybňovat rizika. Ale když se podívám na množství a když se podívám na podíl, na celkové spotřebě, tak si myslím, že ty obavy jsou trochu přehnané. Že v podstatě prostě nejsou na tom trhu přítomně na to, aby toho bylo schopni, toho byli schopni tak využít. A tady se dostávám k tomu, co říkal pan Buda. My velmi přísně kontrolujeme tady tyto dovozy. Já to nechci opakovat. Máme na místě různá opatření, kontrolují se závody, jsou tam certifikační požadavky, fyzická identifikace, chemické kontroly na hranicích a podobně. Jinými slovy, tedy je to přísně kontrolováno. Největší americký, ne, největší masokombinát světa nemá certifikaci na dovoz do Evropské unie. My jsme totiž nebyli spokojeni s tím, jak dodržují naše dovozní podmínky. A doufám, paní Sander, že jsem vás tím ubezpečil, že už v tuto chvíli sledujeme dovoz a budeme v tom pokračovat. A platí to i pro TRQ. Já vím, že řada lidí má alergickou reakci na slovo Mercosur, ale i když vstoupí v platnost dohoda s Mercosurem, tak tam jsou pojistky pro situaci, kdyby naší domácí produkce byla vytlačena vysokými dovozy. Takže jsem vás jenom chtěl eh, ubezpečit v této oblasti. Teď, co se týče česneku, tak TRQ u česneku, tady nesmíte zapomínat na Čínu. Rozdíly mezi cenami ve světě, v EU a v Číně prostě jsou takové, jaké jsou. TRQ je atraktivní, v minulosti byly problémy s podvody, takže my jsme si na to dávali veliký pozor, konzultovali jsme to se zainteresovanými stranami a snažili jsme se zajistit, aby nový režim byl opravdu neprůstřelný. A abychom se nevystavovali nepřijatelnému riziku eh, pokřivení hospodářské soutěže či podvodů. Čili týká se to většinou tým Číny a chceme těmito opatřeními zajistit, aby nedošlo k přesměrovávání jako v minulosti, kdy třeba to poslali nejprve do Indonésie z Číny a potom až do Evropy jako indonéský česnek. Takže teď máme opatření, která proti této praxi nás chrání. Doufám, že si mě podařilo na všechno odpovědět. Pokud ne, tak si vezmu slovo ještě jednou dáte mi jej. Děkuji. Jestli nejsou další otázky, můžeme uzavřít tento bod. ještě budeme hovořit o těch právních aktech přenesené pravomoci. Teď tedy máme bod 6. Jedná se o dovoz rýže japonika do EU a to na dotaz kolegyně De Castro, protože na tomto trhu je zajímavý eh, vývoz, o 213 vyšší dovozy v letech 2018-2019 vědomím, že 57 eh, tedy eh, produkce v Evropě je právě rýže japonika, ku příkladu v Itálii. Velice mě bude zajímat, jak komise hodnotí tento vývoj. A znovu dávám slovo panu řediteli Skenerovi. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji také panu De Castro za tuto otázku. Není eh, tajemstvím, že se jedná o citlivou otázku. Eh, už jsem o ní hovořil ve výboru pro trh s členskými státy. Jedná se o trh s rýží. V tomto kontextu musíme mít na paměti současnou situaci na trhu, kdy očekáváme produkci asi 1,7 milionů tun rýže eh, v tomto aktuálním roce, což je mírný vzestup oproti loni, loňskému roku. I nadále závisíme na dovozu, především co se týče indika, rýže indika, ne japonika, Eh, tady dovážíme nějakých 100 až 120 tisíc tun této rýže za měsíc a eh, hlavní země, které, eh, které dovážejí nebo, nebo jsou USA, Myanmar, Kambodža, někdy bývá přehlížena Čína a Větnam. Vy si dobře uvědomujete, že jsme zavedli ochranné opatření, tedy eh, dovozu ze zemí Myanmaru a Kambodži. Co se týče rýže Indika, a toto opatření vstoupilo v platnost loni v lednu, eh, bude platit tři roky. Jeho účelem je snížit eh, celní poplatky v nějakých 175 na 150 na 120 euro za tunu během těchto tří let, kdy toto opatření bude Eh, v platnosti. Toto opatření zafungovalo, eh, snížilo dovoz eh, rýže indiky z Kambodži, ale je zajímavé, že nedávno se ty dovozy opět zvedly i přes to ochranné opatření. Ta cla jsou poměrně vysoká. Rýže japonika a té se týkala především ta otázka. Dovoz z Myanmaru prudce vzrostl z 30 tisíce tun na sto, eh, v roce 2018 na 110 tun v roce 2019. To je potřeba vnímat eh, v kontextu eh, obecných dovozů rýže, jak už jsem řekl, nějakých 1,4 milionů tun za rok. Co se týče našeho vývozu, my máme velice ziskový, e, tedy vývoz rýže japonika, ale je relativně malý e, v, pom, v porovnání s dovozem, neboli vývoz tuto situaci moc neusnadňoval. E, ceny i přes toto se poměrně drží, protože spotřeba v Evropě je nadále vysoká. A když jsme debatovali s členskými státy, každý měsíc, jak jsem řekl, tak jsme je e, žádali, ať nám poskytují aktuální informace o cenách, abychom znali situaci na trhu, abychom věděli, že jestli e, dojde k nějakému zásadnímu poklesu cen, že máme problém. Ale nic takového se zatím nestalo. Komise nedávno schválila akt přenesené pravomoci, a to je zřejmě také poněkud znepokojující, tedy minulý týden, kdy jsme eh, tedy odebrali určité celní preference v Kambodži, ale to nemá nic společného se situací na trhu, to se týká pouze s naší nespokojeností se situací v oblasti lidských práv v Kambodži, zvlášť co se týče jejich Eh, respektování mezinárodních úmluv a občanských a politických práv. Eh, eh, tedy ty změny jsou produktově specifické, rýže tam nepatří, ale asi to nikoho nepřekvapí, protože, jak jsem řekl, nemělo to být ochranné opatření, které by mělo chránit trh. Pakliže má někdo názor, a zřejmě takový názor někteří budou mít, že se máme zaměřit ještě intenzivněji na ochranná opatření nejenom pro rýži indiku, ale i pro rýži japoniku. Máme takzvaný článek 22 v nařízení, který se používá pro rýži indiku. Prozatím se ještě nepo, nepoužíval pro japoniku. Pakliže bude trh trpět, eh, tak eh, jistě producenti a členské státy předstoupí před komisi a prokáží, že je potřeba konat a komise bude nucena tedy učinit eh, odpovídající krok a zavést ochranná opatření. Ještě tak daleko nejsme, ale situaci pečlivě monitorujeme. Děkuji. Kolega De Castro. Al direttore Michael Scanner per questa informativa. È evidente che questa a... Já děkuji vám po, za tyto informace. E, tento akt v přenesené pravomoci. E, já nevím, jestli se to vyloženě týká rýže, ale je tam samozřejmě ta e, doložka pro jistotu. No, my jsme položili otázku a když je tady tato doložka pro jistotu, tak ehm, by mě zajímalo, že kdyby ta eh, situace prostě nadále pokračovala, bylo by možné zařadit rýže také na ten seznam? Nebo prostě se musí jen spoléhat na tu doložku? Protože to, co se týká Indika, se vlastně týká i té Japoniky. Ano, vy jste tady vykreslil pozitivní, eh, pozitivní obraz, eh, jako kdyby na eh, evropském trhu nebyly žádné mocenské hrádky, ale tak to není. italská rýže má obrovské problémy od minulého roku a já chci připomenout, že v mnoha zemích Evropy Eh, je rýže významnou plodinou a eh, eh, výroba nebo pěstování rýže je náročná a není možné bez dalšího místo rýže začít pěstovat něco jiného. Takže pozitivní ta situace není. Já sám jsem před 15 dvěma lety vidět situaci v Myanmaru a Kambodži a já tedy eh, plně sdílím váš názor na situaci členský, eh, se týče lidských práv a politických práv. Ty, z těch zemí se postupně stává diktatura a eh, nečiní žádné kroky, aby se situace změnily. Taková země již by neměla mít žádné nároky na nějaké celní preference. A také to není už nejchudší země, je to země středopříjmová, neboli myslím, že by ani neměla mít eh, právo na eh, takovou ochranu. Musíme eh, tedy čile reagovat i v jiných situacích, kdy se hospodářství nějaké země postaví na nohy, musíme celní preference tedy zrušit a uvažovat třeba o nějaké nové formě spolupráce, uzavření obchodních dohod. Nejde jenom o rýži, existuje i řada jiných Eh, případů nekalé konkurence, kterou potom trpíme. Děkuji. Kolegyně Aguilar. Děkuji vám, pane předsedo. Od té doby, co v roce 2019 platí tato doložka také pro eh, Myanmar, eh, týká se to týká se to rýže Indika v roce 2018-2019. Nicméně Eh, vývoz eh, rýže japonika se zvýšil 213 eh, Tady, tady tato japonika z Myanmaru je dovážena přes Španělsko. A tady je zapotřebí dát jasné označení země původu, tak jak to má platit pro veškerou rýži, která se produkuje na území EU či jinde. Eh, když eh, vlastně tady máme tuto rýži z Myanmaru, tak se vlastně nahražuje rýže, která nesplňuje stejné eh, standardy kvality a tak nesplňuje to všechno, co ho vyžaduje evropský spotřebitel. Merci, président, et merci. Děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi za všechny informace, které nám ukazují trošku konkrétněji celou situaci. Myslím, že také tady pan kolega to říkal. Nesmíme eh, podceňovat eh, dopad, které mohou mít eh, aspekty zahraničního obchodu na naše producenty rýže a vůbec na producenty potravin. K tomu je třeba přistupovat opravdu diferencovaně, jinak než k ostatním e, výrobkům. Musíme prostě mít na paměti, že za touto e, produkcí e, jsou také ti konkrétní zemědělci, na které tvrdě dopadají rozhodnutí či volby, které my učiníme. To je třeba opravdu mít dobře na paměti. Podobně jako mý kolegové, i já si myslím, že je třeba mít určité nástroje k dispozici, využívat eh, této doložky, o které jste hovořil. Producenti žádají, aby ta doložka byla snadněji eh, dostupná, snadněji aplikovatelná. A ještě jednou chci říci, že máme eh, požadavky na naše evropské producenty a stejné požadavky Eh, je třeba aplikovat i na jiné producenty. Tady je třeba reciprocity. Eh, myslím, že ještě zbývá hodně, co můžeme udělat, abychom uklidnili evropské producenty rýže. Spoleháme na vás, že nám poskytnete silnější odpověď. Děkuji. Vielen Dank, Kollegin Sandor. Oui. Děkuji, kolegy. Euh, ano, děkuji. Spuštění tady této doložky, eh, která by se týkala na dovozy rýže, v případě rýže indika, to, že se bylo použito, to bylo velice dobře, protože se eh, vlastně bránila, eh, bránil obor, který už byl hodně ohrožený. Situace není optimální, to tady už jasně zaznělo. Dovoz rýže japonika ovšem nejsou dotčeny, takže tyto dovozy rýže japonika mohutně proudí do Evropy. Eh, já mám otázku, na kterou jste už částečně odpověděl, tedy ta moje původní otázka byla, zda jste počítali s tím, že tady budete také eh, konat. Tedy, jestli tomu dobře rozumím, vy čekáte, až se na vás obrátí evropští producenti. Eh, kam až je třeba dojít, nebo mm, jakým způsobem je možné se na vás obrátit, aby se komise tedy rozhodla, že je tady je třeba konat? Vielen Dank. Děkuji. Žádné další dotazy zřejmě nejsou, proto prosím ještě o závěrečnou eh, sérii odpovědí. I think a comment. Děkuji. Společné téma několika vystoupení bylo, že situace na trhu příslušných členských státech, tedy především v Itálii a ve Španělsku, je závažná. Víte, nám vždy leží na srdci úděl producentů, především pokud na něho má dopad naše dovozní politika. A proto jsem opakoval, že jsme o tom v podstatě každý měsíc diskutovali s členskými státy. Stále jsme neviděli žádné důkazy v cenách, že ta situace na trhu je skutečně tak špatná. Takže my můžeme konat pouze tehdy, pokud budeme mít k dispozici důkazy. Jasná čísla, která by ukazovala, že to mělo zásadní dopad na trh, která se, který se dá tedy připsat těmto dovozům. Intenzivně to sledujeme a mohu říct jenom to, co jsme říkali členským státům. Potřebujeme poslední informace o vývoji na trhu, především o, trha, o cenách. Zatím jsme žádné důkazy neviděli. Jak jsem uváděl, už jsme využili bezpečnostního opatření u Indiky. To platí do konce roku 2022 Jestli bude prodlouženo, to uvidíme. Bude to záviset na situaci na trhu. Ale to se týká rýže indika, nikoli japoneka. U rýže japoneka jde o navýšení dovozu z Myanmaru z 30 tisíc tun na 110 tisíc tun, což je zásadní nárůst. Nezapomínejme na to, že dovozy z řady z řady dalších států, z Číny a z Větnamu se zvýšily také. Ne o tolik, ale zvýšily s tím, že Čína platí plná cla. Jinými slovy tedy v Evropě zjevně existuje poptávka po ryži a Aniž by snižovala ceny na tu úroveň, že my bychom měli důkazy o tom, že trhy kolabují. Co se týče dovozních podmínek obecně, bylo řečeno, že je potřeba být bdělý, dívat se na kvalitu, na bezpečnost. Mohu jenom zopakovat, že bdělí jsme a uváděl jsem příklady. Netýkalo se těch zemí, které jsou tady přímo zmíněny, ale zrovna před pár lety jsme zakázali používání tricyklosolu, což je v podstatě fungicid, který se používá při pěstování rýže v Indii. A byla to dosti citlivá otázka během politicko-obchodních jednání a nakonec opravdu tlačili na to, abychom prodloužili to opatření anebo poskytli výjimku, protože to nemáme dostatečně vědecky podložené. A bylo to klíčová otázka také na samitu Evropská, Indie, Evropská unie Indie. A my jsme odmítli ustoupit, protože jsme byli přesvědčeni o tom, že prostě existuje příliš vysoké riziko pro naše spotřebitele. Takže přes obchodně politické dopady jsme trvali na tom, že ten zákaz bude platit. A to jenom uvádím jako příklad, že prostě neriskujeme. Teď k tomu, do jaké míry bychom měli přijímat přísnější pravidla týkající se dosledovatelnosti. No v tomto kontextu bych řekl, že prostě musíme počkat, jak to bude vypadat s programem z farmy na talíř. A nechci úplně předjímat, co v tom programu bude, bude to až v říjnu, ale jenom řeknu, že tam budou posílena pravidla týkající se původu. No a nakonec, trh sledujeme, na druhou stranu je ale potřeba nesměšovat tyto pojistky, které vstoupí do hry v případě zneužívání pravidel na trhu a lidských práv v rámci GSP. Akt v přenesené pravomoci, který budete mít k přeskumu v parlamentu v souvislosti s Myanmarem, se týkal té druhé kategorie, protože existovaly určité obavy týkající se nedodržování lidských práv v oné zemi. A já neustále připomínám, jak tady, tak v komisi, že to jsou dvě různé věci. Že některá opatření prostě nejsou zaváděna z protekcionistických důvodů. Děkuji. Jsou ještě nějaké otázky? Eh, myslím, že budeme situaci bedlivě sledovat. Eh, jsme pro rozšíření ochranných doložek. Vážení kolegové, dostali jsme se eh, ke konci eh, celého pořadu jednání. Zvládli jsme to o celou hodinu dříve, než jsme čekali. Zítra eh, začínáme v 9 hodin ráno hlasováním a teď vám přeji pěkný večer.